Já bych rád, aby všichni se posadili. Zahajujeme opět. Já nebudu opakovat to, co jsem řekl na začátku schůze. Druhý panel mm, naši hosté již byli, takže to slyšeli. Máme zde šest podniků nyní, které patří do odlišných odvětví. Já jim děkuji že přišli, aby zareagovali na otázky našich kolegů. Philip Morris, IKEA, Coca-Cola, The Walt Disney, McDonald's, Anheuser-Busch, InBev. A tak stejně jako jsme to udělali v případě prvního panelu, tak nejprve dám slovo každému se zástupců tohoto, těchto podniků, aby Eh, maximálně pět minut přednesli takový úvod a poté, aby zareagovali na otázky našich členů. Nejprve pan Werner Schuster, který je místo předseda pro daňové otázky firmy Philip Morris International. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, děkujeme vám za pozvání, těšíme se na dnešní diskusi. Ale nejdříve, když dovolíte, rád bych vás informoval o aktivitách Philip Morris International. Je to americká firma kotovaná na New Yorkské burze. Jsme lídrem v světovém tabákářském průmyslu, vlastníme 6 z 15 hlavních značek. Pracuje pro nás více než 82 tisíc lidí, mluví více než 80 jazyky po celém světě. Provozujeme také 50 továren po celém světě. V Evropě Máme zhruba 12 tisíc zaměstnanců, kteří pracují buď ve dne našich deseti eh, továrnách, anebo v prodejním oddělení, které máme zastoupeno v podstatě ve všech členských státech EU. V loňském roce jsme oznámili 500 milionovou investici v eurech do Boloni, kde chceme vybudovat zařízení pro boj s dlouhodobými riziky tabáku. To znamená, chceme snižovat riziko pro jednotlivce, ale i pro celé populace. V roce 2014 byl náš obrat 18 miliard dolarů a naše zisky před daní bylo 10,6 miliard dolarů. Platíme více než 50 milionů dolarů na spotřební dani a zhruba 4 miliardy na eh, korporátní dani. Naše daňová sazba byla 29,1% v roce 2014, to najdete v naší výroční zprávě, která je k dispozici tomuto výboru. Jak je náš přístup k daním? je založen na tomto. Splňujeme místní pravidla, všechny předpisy. Rozhodnutí nejsou ovlivňována daňovými zvažováními. Ty daňové úvahy jsou součástí našeho rozhodování, ale biznis je na prvním místě. Platíme daně v souvislosti s aktivitou, kterou provozujeme v dané zemi. Jsme otevření a transparentní, spolupracujeme s daňovými úřady v dané zemi. Neprovádíme žádné agresivní daňové plánování a nevyvíjíme různé eh, speciální daňové struktury. Nemáme ani žádné takzvané letterbox companies, to znamená firmy na PO Box. Souhlasíme s tímto výběrem, že eh, opatření pro eh, zajištění výběru daní nedrží krok s tím, jak rychle se vyvíjí ten protichůdný proud. Proto se často snažíme dohadovat separátně s daňovými orgány daného státu v podobě daňových rozhodnutí, která poskytují často vyšší míru jistoty. Nejsou však jediným nástrojem pro transparentnost a jistotu v Itálii. Chceme být součástí takzvaného komparativního programu dodržování pravidel, což je komplexní program italských orgánů, Eh, podobný program existuje například v Austrálii. Jsou to příklady toho, jak transparentní vztahy s daňovými orgány pomáhají jistotě a jasnosti situace. Celá řada otázek tohoto výboru se zabývá transparentností v daňových otázkách v jednotlivých státech. Jsou to otázky, které lze řešit pouze na vládní úrovni. Nicméně, co se týká konkrétních doporučení tohoto výboru, je náš názor takovýto. Podporujeme iniciativy BEPS OECD. Nicméně hlavní obavy, které máme my, je potenciální nekonzistentní implementace jednotlivými státy po celém světě, což zvyšuje šanci na dvojí zdanění. Pokud nebudeme mít řádný mechanismus pro řešení sporů, může to vést k dvojímu zdanění i pro nadnárodní korporace. Podporujeme myšlenku společného konsolidovaného daňového základu pro korporace v EU, ale jsme přesvědčeni, že by tento měl jít ruku v ruce s jednotnou daňovou sazbou v EU. Souhlasíme s návrhem tohoto výboru automatické výměny informací o daňových rozhodnutích a nenamítáme nic ani proti OECD reportingu zemi od země. Souhlasíme s celou řadou doporučení tohoto výboru. Co se týká kritické otázky transparentnosti, souhlasíme jak s principem, tak substancí jednotlivých návrhů tohoto výboru i OECD. Daňové režimy by měly být transparentní mezi tedy plátcem daně a daňovými orgány. My podporujeme transparentnost i mezi daňovými zprávami a rádi zodpovíme vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A Mm, především z toho, co jste řekl, tak jsem si vyvodil, že vaše skupina nejenom je pro stejný základ daňový CCTB, ale dokonce jste i pro jednotnou daňovou sazbu v celé Evropské unii. To určitě eh, vzbudí mezi našimi členy otázky. Nyní dám slovo zástupcům. Já e, jsem to měl udělat na začátku a tak to říkám teď. Pořadí řečníků je podle chronologie odpovědí e, podniku, takže Google odpověděl jako první, mm, takže proto začal první panel a takže v případě této chronologie, teď je to Christo Metzen, který je, e, který je šéfem korporátního financování, pojištění a daní v IKEA. Máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za pozvání skupiny IKEA. Rádi se podělíme svými názory na BEPS a CCCTB. Avšak na úvod pár slov o skupině IKEA. Provozujeme globální činnost, například v oblasti maloobchodu, velkoobchodu, prodejních galerií, 147 tisíc v celém světě, 800 milionů eur je částka, kterou jsme zaplatili jako podnikovou daň. Snažíme se platit daň, ale obnáší necelý 20 Všechny daně sečteny obnášejí zhruba 1,5 miliardy eur, což znamená 31 eh, našich nezdaněných zisků přepočtu. Skupina IKEA má rovněž franšízy v 28 zemích a je největší skupinou franšíz IKEA. Kromě této je 12 jiných skupin franšíz, které fungují na 22 trzích. Holdingová firma IKEA skupina Inhold BV a i e, vyzrálost našich, e, e, většina našich centrálních oddělení je v Nizozemsku, eh, nikoli v Lucemburku. Máme rovněž i nadaci a klíčová charakteristika nizozemské legislativy znamená, že tam není znám eh, koncept beneficientů. Smíme investovat pouze do skupiny IKEA a eh, dávat dary prostřednictvím IKEA. Systém franšíz historicky vypadá tak. Zakladatel IKEA chtěl chránit jedno zcela unikátní značku IKEA už v 80. letech a um, proto oddělil maloobchod od konceptu a značky IKEA, aby zajistil úspěch franšíz a já jsem zde, co by představitel skupiny IKEA, někdy jsme zaměňováni s Inter IKEA, což je zcela nezávislá skupina od skupiny IKEA Group. Vlastní konceptu IKEA je Incare Systems BB, který je součástí Intercare, eh, má centrálu v Nizozemsku, jinak celá skupina je v Lucembursku. Intercare Group a IKEA Group jsou dvě nezávislé skupiny firm s nezávislými vlastníky a chci zdůraznit, že ani zakladatel eh, eh, podniku IKEA ani jeho příbuzní už nemají žádný vlastnický podíl v IKEA Group. A nyní globální zdaňování a daňové systémy. Chci zdůraznit potřebu harmonizace různých daňových systémů, proto vítáme eh, akční plán BEPS a rovněž příležitost hovořit s vámi k, k tomuto tématu. Úspěch systému BEPS bude závislý na mnoha faktorech. Zmíním se pouze o některých. Za prvé je klíčové mít synchronizovaný a konzistentní systém, který bude uznáván a proveden do národních legislativ. Za druhé potřeba zavádění povinných eh, předpisů pro arbitráž ve všech zemích OECD, to se bude mezi jinými pak moci zabývat například dvojím zdaňováním. E, další věc je, implementace BES musí být efektivní, aby se vyhnula nadměrné administrativní zátěži. A e, nakonec Evropa je důležitým e, trhem pro IKEA 70% a 114 tisíc našich zaměstnanců. Zde působí a rovněž 60 našich zisků je tvořeno v Evropě. Chceme dále v Evropě pokračovat, tedy dlouhodobá stabilita a jasná pravidla týkající se daňových systémů je nesmírně důležitá pro nadnárodní firmy, jako například tu naši, zejména když hledáme nové možnosti investic, tedy jsme pro snahy nalézt společná řešení a rovněž eh, doufáme v konstruktivní spolupráci. Děkuji za vaši pozornost, těším se na další diskusi. Direktor, je don... Děkuji pane řediteli a nyní má slovo pan Robert Jordan, místo předseda General Tax Council společnosti Coca-Cola. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, za tuto příležitost. Já jsem Bob Jordan, vice prezidenta General Tax Council pro Coca-Colu z Atlantis, Georgia v USA. U Coca-Coly pracuji zhruba 21 let. Na začátek mi dovolte říci něco málo o společnosti Coca-Cola, o naší stáčecí společnosti. Coca-Cola vznikla, když došlo k vynalezení Coca-Coly v roce 1886 v Atlantě v Georgii a do dnešního dne zde je náš hlavní stan. Jsme globální firma, která funguje na místní úrovni v každé komunitě, kde máme filiálky. Ze všech našich nápojů, které se prodávají celosvětově, je 81% prodáváno mimo USA. V Evropě jsme začali fungovat ve Francii v roce 1919. Dnes s našimi stáčecími partnery produkujeme více než 650 produktů zde v EU, v 84 továrnách ve 24 státech EU. Zaměstnáváme 48 tisíc lidí přímo a podporujeme téměř 600 tisíc pracovních míst v rámci našeho dodavatelského řetězce, včetně tisíců malých a středních podniků. E, téměř 100 let pyšně investujeme do pracovních míst a hospodářského růstu v místních komunitách napříč Evropou. Síla systému Coca-Cola to znamená naší společnosti a těch více než 250 stáčecích partnerů po celém světě, nám pomáhá vytvářet celosvětový dosah s místním zaměřením. Systém Coca-Cola není jedna entita, eh, ani z manažerského, ani z právního hlediska. Eh, spíše naši partneři jsou spíše nezávislé společnosti. Společnost Coca-Cola a naše filiálky eh, řádně plní své daňové povinnosti ve všech členských státech, ve všech zemích, kde fungujeme. Platíme výrazné částky na daních, včetně bez omezení na eh, spotřební daně, korporátní daň z příjmu, eh, daně z příjmu z platu a tak dále a tak podobně. Jak bylo uvedeno v naší výroční finanční zprávě za rok 2014, naše firma zaplatila zhruba 2,2 miliardy amerických dolarů eh, na globálních daní z příjmu korporace. Efektivní daňová sazba byla 23,6, což je v souladu s průměrem stanoveným OECD. Přečetli jsme si se zájmem zprávu tohoto výboru a vítáme tuto příležitost podělit se s vámi o naše názory na tyto velice důležité věci. Ehm, nejprve tady podle vaší pozvánky podívejme se na otázky BEPS eh, OECD a podívejme se také na problematiku CCCTB. Vím, že tento výbor CCCTB podpořil. Společnost Coca-Cola konstruktivně spolupracuje na proceduře BEPS v rámci celé řady různých organizací biznisu. Tuto velice důležitou iniciativu OECD podporujeme. Pokud bude implementována jednotným způsobem a podle pra- principu právního státu, má tento návrh potenciál obnovit důležitou důvěru a důvěryhodnost v oblasti globální korporátní daně. Jako globální společnost, jejíž produkty se prodávají ve více než 200 států, vítáme jakékoliv snahy o dosažení vyšší míry jistoty a předvídatelnosti a snížení komplexnosti v oblasti korporátní daně. Korporace i státní zprávy budou prospívat z jasné sady pravidel, které jasně vysvětlí, kde se generuje hodnota. Tím pádem budeme schopni se dohodnout na příslušném a vhodném množství příjmu a to jak pro firmy, které generují kapitál, tak pro ty, které nesou riziko. Co se týká opatření BEPS, zde je naprosto zásadní vytvořit jasný a zaměřený rámec, který se bude týkat implementace a souvislého monitoringu doporučení OECD. Tím získáme konzistentní přístup a pomůžeme vytvořit konsensus mezi vládami, aby se zajistilo, že příjmy jsou zdaněny náležitým státem. Potřebujeme jasné definice důležitých konceptů, jinak výsledná ambiguita povede eh, k tomu, že budou mít národní daňové zprávy příliš volné ruce a tím pádem budou vznikat spory jak mezi jednotlivými státy, tak mezi jednotlivými firmami a státem. Tím pádem je jasné, že potřebujeme robustní procedury, včetně povinné arbitráže, která urychlí vy, vyřešení těchto sporů. Co se týká CCCTB, podporujeme iniciativy na snížení administrativní zátěže a komplexnosti a zvýšení jistoty a předvídatelnosti. Implementace CCCTB, která bude splňovat tyto cíle, bude vyžadovat spolupráci, aktivní spolupráci států, eh, co se týká harmonizace daňového základu. Zde je však ještě celá řada dalších důležitých výzev, například určení konkrétních faktorů, které můžou být různé pro jednotlivé sektory biznesu, jak vaše zpráva správně uvádí. Projekty BEPS a CCCTB jsou velice ambiciózní a jejich výsledky, jejich úspěchy budou závislé na vzájemné důvěře mezi daňovými zprávami, občanskou společností a komunitou biznesu. Ještě jednou díky za příležitost přispět do této velice důležité diskuse. Děkuji, pane <laughs> místo předsedo za Walt Disney John Stowell, který je senior vice president odpovědný za daň. Pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru, děkuji za pozvání. Jsem rád, že zde mohu být jménem firmy Walt Disney. Vítáme příležitost sdílet své úhly pohledu na celosvětové zdaňování a zejména ve světle nedávného zveřejněného programu BAPS organizací OECD a rovněž i návrh této sněmovny na eh, korporátní společnou základnu daně. My jsme v eh, společnosti nadnárodní, která má své pobočky v různých, eh, na různých kontinentech a chápeme nutnost zamezovat vyhýbání se zdanění. Zejména přeshraniční obchod je vždy obohacen, jakmile je srozumitelné, co a kde a jak se zdaňuje, včetně toho, zda aktivita nějaké jednotky má vliv na to, že vzniká základ ke zdaňování a rovněž zda je tvořen zisk v té či oné zemi. Vítáme rovněž příležitost nově přistoupit k řešení daňových sporů nezávislým, rychlým a přehledným způsobem. Podporujeme vzájemnou spolupráci s vládami. Chtěli bychom na pomoci zjednodušování a vyjasnění daňových systémů. A z toho důvodu nám vdechuje mnoho naděje právě úsilí OECD, jejich iniciativa BAPS a rovněž i tento orgán díky čemuž bychom se mohli dobrat jednoduššího e, způsobu výpočtu e, základu pro zdanění. My se nedomníváme, že zrovna naše daně se změní zásadním způsobem na základě těchto iniciativ Lze to přičíst skutečnosti, že naše zisky jsou vždy přiřazovány lokalitě, v níž působíme a v níž zisky vznikají a jelikož máme, jsme přítomni v zemí, kde jsou daně vysoké, platíme mnoho na daních, ale e, svou centrál máme v USA, tam obnáší základ daně 35% a poté, co budou zohledněny místní daně a poplatky, tak to obnáší až 37 až 38%, což je uznáváno v celém světě a navíc máme i daňový systém celosvětový a všechny naše zisky vždy podléhají americkým daňovým úřadům a dokonce i před odepčením výdajů což lze eh, porovnat a je jiné než územní princip v rámci EU. Poslední finanční rok, který skončil 1. září, eh, znamenal, že jsme měli 13,8 miliard dolarů ke zdanění, což znamená, že daň obnášela přes 5 miliard, což znamená 36 skutečné daňové zátěže a za posledních pět až osm roků let obnášely naše daně zhruba 34 Firma naší velikosti lze čekat, kromě významných daní, generuje rovněž i jinou hospodářskou činnost, což znamená, že kromě toho um, máme, jsme spojeni i s nepřímými daněmi, například mzdová, um, um, daně z mzdy, e, cla a tak dále. Jsme pro spravedlnost, transparentnost, důvěru a eh, jsme eh, k dispozici, je-li třeba něco vyřešit, jsme přístupní vyjednáváním, než abychom čekali mm, nějaké soudní nařízení. Eh, rovněž rádi spolupracujeme s vládami a proto velice mm, ochotně souhlasíme s bilaterálními eh, daňovými rozhodnutími, protože to vede k absolutnímu jasno mezi vládou a firmou. Myslíme si, že rovněž by bylo dobré mít soubor opatření eh, univerzálně platných, například využití eh, opatření Safe Harbor, povinné arbitráže a jiných příležitostí rychlého řešení jakýchkoliv daňových sporů. Tyto iniciativy by opravdu zlepšily daňové řízení a zprávu a e, rovněž by podpořili rovnost všech daňových poplatníků. Děkuji za příležitost zde promluvit. Rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji. Nyní má slovo paní Irene Jec, místo předsedkyně pro <clears throat> daně McDonald's. Dobré odpoledne. Díky za pozvání na dnešní konferenci. Jsme rádi, že jsme tu a že se s vámi můžeme podělit o naše názory na návrhy BEPS a CCCTB od OECD. V rámci toho mi dovolte vás stručně informovat o McDonald's. V Evropě eh, jsme v 39 státech, včetně všech členských států EU. Máme více než 8 tisíc restaurací obsluhujeme zhruba 15 milionů zákazníků každý den a v rámci našich franší zaměstnáváme více než 425 tisíc lidí v Evropě. Eh, téměř 90% našich surovin pochází z Evropy. McDonald's je nezvyklá velká korporace v tom, že její provoz je založen na franšízách. Máme zhruba 75% v Evropě eh, v rámci franšízy, což jsou v podstatě tedy nezávislí podnikatelé. Tento systém je pro naše franšízy velmi prospěšný, protože jsou schopni založit a rozvíjet svůj biznis dlouhodobě s licencí, kde můžou používat zavedenou značku, provozní systémy a mají podporu McDonald's jakožto udělitele té franšízy. Něco k příspěvkům na daní. Platíme obrovské částky na korporátní daní v celé Evropě, platíme různé sociální, realitní a jiné daně. Eh, naše franšízy, také platí korporátní a jiné daně. Naše provozní společnosti jsou vždy tam, kde eh, provádíme biznis a podléháme tam eh, legislativě. Za období 2010 až 2014 společnosti McDonald's zaplatili víc než 2,1 miliardy amerických dolarů pouze na korporátní daní v EU. Průměrná daňová sazba za toto období bylo téměř 27 Dovol, dovol, dovolte mi uvést dva příklady. Ve Spojeném království za roky 2009 až 2013 eh, naše firma zaplatila více než 225 milionů liber na korporátní dani, což je tedy eh, ještě před eh, zdaněním franšíz. Pakliže eh, zahrneme i franšízy ve Francii, za stejné období odhadujeme, že McDonald's i franšízy zaplatili více než jednu miliardu euro za korporátní daň z příjmu. To znamená, že platíme a očekáváme, že i nadále budeme platit obrovské částky na daní v Evropě. Podíváme-li se na naši korporátní strukturu, eh, jak je konsistentní s většinou franšízových systémů, McDonald je udělitelem, udělitelem franšízy, jakožto tedy globální značky a provozního systému. Nezávislí, nezávislé franšízy vždy platili a platí jakési autorské poplatky za to, že používají majetek značky McDonald. Tím pádem můžeme dále investovat a rozvíjet celý náš systém. Hladina eh, těchto poplatků je přesně nastavena a benchmarkuje se i externě oproti jiným faktorům za pomoci metod OECD. Zaplacené procento na poplatcích je spravedlivé, založeno na principech arm's length je potřeba uznat, že tato oblast je velice komplexní, což může vést k tomu, že ve vašem návrhu zprávy se nešťastně objevuje odkaz na McDonald's s uvedením čísla, které je velice spekulativní. Co se týká BEPS a CCCTB od OECD, zde je nutno podotknout, že jednoznačnost a jednoduchost nařízení jsou důležité ve všech oblastech našeho biznesu. To znamená, Zavedení nových mezinárodních principů a směrnic pomůže, může pomoci vytvořit eh, čistší, jednodušší a jasnější, konzistentnější mezinárodní daňový systém. Daňová rozhodnutí jsou také velice důležitý proces, který uděluje nadnárodním korporacím jistotu, co se týká daňových operací. I nadále bychom rádi tak daňová rozhodnutí do budoucna chtěli používat a nemáme žádný problém s tím, že by daňový orgán tyto informace poskytl někam dál, za předpokladu, že eh, tyto informace z biznesu nebudou sdíleny tam, kde by mohly být zveřejňovány. McDonald's uznává, že stávající systém je potřeba možná přeskoumat. Děláme si obavy o možnou nekonzistentnost, ke které může dojít, pakliže BEPS nebude implementován eh, jednotně. Je potřeba zajistit eh, jasné procedury pro řešení problémů, pro řešení sporů, je potřeba odstraňovat bariéry, ne vytvářet nové. McDonald's si trvale váží jasnosti, konzistentnosti a právní jistoty, co se týká jakékoliv nové legislativy v této oblasti. To naší společnosti nejen umožní dále růst a platit náš řádný podíl daní tam, kde děláme biznis v celé Evropě, ale i po celém světě. Děkuji vám za pozornost. Merci, madame. Et enfin, je... Děkuji a nakonec dostane slovo pan Malt Lohan za skupinu AB in, Beth. Pane předsedo, milí členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji za vaše pozvání na tuto významnou schůzi, abychom diskutovali o CCTB a BEPS. Dovolte nyní, abych pokračoval anglicky. Jmenuji se Malto Lohan a e, jsem zodpovědný za e, globální podnikání AB InBev, což e, znamená otázky politického charakteru, včetně daňové politiky. AB InBev vítá návrhy výboru taxe, tak jak jej zveřejnil ve své zprávě. Myslíme si, že výbor taxe hraje klíčovou roli pro spravedlivější, lepší daňový režim v EU. Doufáme, že dnešní diskuze k tomuto cíli přispějí. Za prvé dovolte, abych vám řekl pár základních informací o AB InVev. My jsme jednou z vůčích firm vyrábějících pivo na světě. Sídlo máme mimo, eh, za Bruselem v Lováně. Naše hlavní značky jsou Stella Artois a Lefe, které používají tradiční systém způsob vaření piva, eh, který je starý 700 let v Belgii. Naše sídlo, celosvětové sídlo je v našem historickém původním místě, kde se vařila Stella Artois. Nedávno jsme investovali 55 milionů milionu euro do pivovaru v, Le, eh, v Lovaně, tak abychom posílili výrob, výrobu a zlepšili povědomí o značce Stella na světě. Dovolte pár základních informací o naší činnosti. Eh, jsme aktivní v 25 státech, zaměstnáváme více než 155 tisíc zaměstnanců po celém světě. V roce 2014 naše tržby eh, byly více než 43 miliard euro, celosvětově řečeno, platíme daně v těch zemích, kde podnikáme. V roce 2014 jsme zaplatili asi 14,5 miliard eur na daních, eh, včetně asi 2,2 miliard eh, daně z příjmu právnických osob. Více informací se dočtete na naší stránce a blogu ab.invest.eu. A nyní k naší daňové politice. Za prvé CCCTB a potom BEPS. Podporujeme apel vašeho výboru zavést CCCTB. Myslíme si, že eh, takový režim eh, této daně musí se opírat o tři principy. Jednoduchost. Potřebujeme zjednodušený systém korporátní daně, což sníží administrativní zátěž, která pořád je dost velká v Evropě. Za druhé právní jistota pro firmy i pro eh, finanční úřady a za třetí stabilita. Je třeba, abychom takto pomohli firmám dlouhodobě plánovat. Domníváme se, že CCCTB může tyto principy v Evropě zavést, což určitě bude motivovat firmy, aby více v Evropě investovaly, tvořily pracovní místa a tak vlastně byly motorem růstu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A mm, AB InBev především vítá apel vašeho výboru, abychom měli mechanismus, efektivní mechanismus řešení sporů týkající se dvojího zdanění. Nyní to může trvat až 8 let a řada sporů se ani nevyřeší. A e, e, v tomto ohledu mm, musí být daňová politika Eh, musí to mít daňová politika za prioritu. Naše firma operuje po celém světě, takže potřebujeme jednoduchý, jasný, stabilní daňový režim nejenom v EU, ale na celém světě. Zde BEPS je důležitým nástrojem, mm, ale vzhledem k tomu, že BEPS poskytuje flexibilitu, tak by měl být i konsistentně implementován nejenom v EU, ale na celém světě zajistit rovné podmínky pro eh, srovnatelné se zbytkem světa. To je důležité proto, abychom mohli i zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Eh, Rezime. Domníváme se, že Evropský parlament může pomoci změnit daňovou politiku k lepšímu způsobem, který pomůže zavést jednodušší eh, systém daně eh, z příjmu právnických osob eh, se zniší administrativní zátěží jak pro firmy, tak pro finanční úřady, což bude nezbytné pro dlouhodobou stabilitu a investice. Domníváme se, že dnešní dialog k tomuto cíli přispěje a já se těším, že v diskuzi budu moci se k těmto bodům ještě do detailu vrátit. Děkuji. Pan předseda, děkuji. A tedy teď. Nyní dám slovo našim kolegům. Jako první, první skupina bude Esther de Lange za EPP. Esther. No, děkuji, pane předsedo. Podobně jako v předchozím panelu, Vyslyšela jsem volání všech řečníků um, o větší jasnost ze strany politiku. Nyní oslovuji firmu Disney, která společně s Ernst Youngem přišla s konstruktem, který je možné vidět jako 34 kroků, jak se vyhnout daním. A já mám za to, že to byl asi cíl, protože určitě nikoli v konzistentnost, případně jasnost. Mohli byste k tomu něco říci? A druhá otázka. Můžete popřít, že tři eh, filiálky firmy Disney v Lucembursku s jediným zaměstnancem eh, platili eh, pouze mizivé daně z zisku přes 2,5 miliardy E, to byl asi nejproduktivnější zaměstnanec kdykoliv v dějinách, takže prosím řekněte nám něco o tom. A pak tvrdíte, že i kdyby začala platit pravidla OECD, tak by se vaše daně nějak nezměnily, protože jsou založeny na lokalitě. A já jsem se podívala na počet občanů v Lucembursku. To je 550 tisíc, tedy 2,5 miliardy zisku. To by znamenalo, že každý občan Lucemburku přispívá e, pěti tisíci eur k vašim ziskům. Nevím, eh, že bych tady viděla někoho oblečeného eh, v úboru z Disney a nesleduje neustále sněvou králevnu a tak dále. Takže prosím, vysvětlete nám to. A nyní další citát z vašich filmů. Jenom protože se to takto provedlo, neznamená to, že by se to takto mělo provádět. A to je citát z vaší popelky a my bychom rádi, abyste se to drželi. Nyní, váš podnikový model eh, je správný a byl se domníváte, že tam je eh, rovněž eh, aspekt zdaňování 0,25, čili čtvrt procenta v Lucemburku někdo e, stojí frontu, aby měl nějakou slevu na vstup do Disneylandu a vy takto se chováte. E, tady se můžete buď dát na útěk, nebo se poučit a já doufám, že to bude to druhé. Thank you, Cinderella. Děkuji, Popelko. Za socialisty demokraty Emmanuel Morel. Merci. Euh, Děkuji Děkuji, pane předsedo. Takže mm, mm, teď opustíme eh, tedy mm, eh, filmy a teď McDonald. Vy máte hodně pracovníků v Evropě, vy jste zdůrazňovali, že platíte velké daně, především té daně, že hodně platíte. A já mám dvě otázky, konkrétní otázky. První otázka se týká změny struktury vašeho koncernu v roku 2008-2009, to znamená sídlo v Ženevě a vytvoření franšízy McDonald's Franchising v Lucemburku. A mm, takže to jsou práva duševního vlastnictví, vlastně, která prodáváte takto. A vy 5,8% eh, vlastně eh, to je eh, to, co platíte z titulu práv rušení vlastnictví v Lucemburku. Já se ptám, tyto změny byly provo, provo, provedeny, abyste zoptimalizovali daně v Evropě a konkrétně, protože se to týká mé země také, s cílem, abyste unikli zdanění v jiných státech, třeba v Itálii a ve Francii především, pokud ano. Já z toho nevypusuju žádné závěry, ale můžete mi říci, že tyto změny jsou výlučně kvůli daň, eh, vyhnutí se placení daně, protože v tom případě podle francouzského práva byste eh, zneužili daňové předpisy, což je problematické u nás. Druhá otázka. Jakým způsobem kromě té výhodné daňové sazby 5,8% z eh, práv duševního vlastnictví, tak McDonald Franchising v roce 2013 v Lucemburku platil mm, 8,3%. A potom poslední otázka, to se týká vašich zaměstnanců, protože my v naší skupině hodně se o to staráme. Ta vaše daňová optimalizace, ta se netýká pouze eh, tedy eh, těch eh, tržeb, ale v podstatě to také znamená, že penalizujete vaše zaměstnance. Já tady si kladu tu otázku, protože vaše skupina vlastně ty francízy úmyslně nechává v deficit, projektech, to znamená s nulovým ziskem. A vlastně tak se vyhnete daním, ale problém je zainteresovanost zaměstnanců, protože ti jsou často zainteresováni na zisku a to je potom problém pro zaměstnance. Takže to jsou moje otázky na McDonald. A nyní za EKR Bernd Luke, místo předseda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu hovořit německy, když dovolíte. Má otázka je také na zástupce McDonaldu. Podle zpráv v médiích je to tak, že McDonald má alespoň 11 podpodniků v daňových rájích, ale pravděpodobně jich je ještě daleko více, které McDonald přímo nejmenuje a nemusí jmenovat. Já se vás přesto zeptám, platí to, je to tak, že počet těch vašich ceřiných společností které máte ve státech, které platí za daňové ráje, je daleko vyšší než 11. Hovoří se o 42, alespoň 42 podnicích tohoto typu. A kolik jich přesně je? těchto podniků, které pak působí jako udělitelé franšíz. Za dalším bylo nám řečeno, že pronajímatelé franšízy v jednotlivých státech velice často musí odvádět poplatky na nějakou ceřinou společnost ve stejném státě, tedy na udělitele franšízy, která pak těch stejných 5% odvádí na nějaký podnik, který se nachází v daňovém ráji. Je to tak? Jsou ty zprávy správné? Je to tedy tento plnohodnotný, abych tak řekl, pass through těch franšízových poplatků? Je pravda, že místní udělitelé eh, franšízy, to znamená ty vaše ceřiné společnosti, v podstatě vůbec neposkytují těm držitelům franšízy žádné služby? Děkuji. Děkuji, Bernte. A nakonec za ALDE má slovo kolega Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Já asi budu pro vás podobně nudný, jako jste byli vy pro mě. Budu hovořit o chuti a etice. Um, chuť nebo vkus, tady jsme hovořili už, mm, nakousli jsme to u IKEA, když jsme porovnávali um, lunch, e, oběd s zasedáním tohoto výboru oběd v IKEA, to jsou často ty eh, masové kuličky švédské s určitou omáčkou. No, nevím. Um, vy tvrdíte, že se zabýváte svým podnikáním podobně, stejně jako všichni ostatní a já to slyším vždy od svých náctiletých ratorestí, když něco pokazili nebo um, vytloukli někomu okno a to se mi nezdá dost vyzrálé jako odpověď. Proč? Protože daně slouží veřejnému prospěchu a pokud nevíte, co to znamená veřejný prospěch, veřejné dobro, tak by vám to mělo dojít večer v noci z 13. na 14. tohoto měsíce, kdy došlo k zneužití toho, z čeho může veřejnost těžit, a to v Paříži. E, právě jeden z teroristů se um, vyhodil do povětří před franšízou McDonald'se v Paříži například. Musí vám tedy dojít, že veřejný prospěch je něco, co potřebujeme a vy se nemůžete jen tak vést. A bohužel zatím se jenom vezete. A tím to pro mě bohužel končí. Děkuji. A nyní eh, naši hosté mají slovo. Pan Šuster ve stejném pořadí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nevím, kolik z těch otázek se týkalo Filip Morris. Jedna, asi ano, to byla otázka eh, zdali daně jsou součástí našeho biznesu, ano. Bereme to do úvahy, samozřejmě, protože pokud investujete do konkrétní země, tak chcete se ujistit, že to děláte správně, nejenom z pohledu daňového, ale také z pohledu právního, eh, z pohledu zákonníku práce. Tady to chceme udělat vždycky správně a daně jsou součástí této rovnice, ale v podstatě není to důvodem našich podnikatelských záměrů v žádném případě. A nevím, další otázky asi na mě nebyly. Pane Torvalci. Vy asi víte, že kouření způsobuje rakovinu. A léčba rakoviny je veřejné blaho. A v podstatě e, to se vás týká. Jenom vám připomínám, že e, naše, e, naše efektivní daně je 29,9%, takže my platíme ty správné daně a platíme v těch zemích, kde podnikáme. Děkuji. Pan Matson. Uh, Děkuji. Já se vrátím k otázce pozvání na oběd. Nepočítali jsme s tím, ale co vítáme, že se lze dotknout velice široce mnoha záležitostí právě na tomto zasedání, že hovoříme o stabilním, transparentním budoucím daňovém systému a eh, v té odpovědi na vaše původní pozvání jsme jasně konstatovali, že nemáme e, ceřiné společnosti v rámci skupiny IKEA a že proto to nepovažujeme za relevantní. I když rádi se pustíme do dalších podrobnějších diskusí. A proto ve spojení právě s tímto tématem jsme si dovolili pozvat eh, členy tohoto výboru na oběd do restaurace, abychom tedy měli tuto možnost. Nic jiného zatím nevězí. Eh, Bych také doplnil otázku, která se vás týká, pane Macone. Poněvadž pan já se omluvám, teď, nevím, zdali to vyslovím dobře. Jan Heimer, předseda, prezident vaší eh, skupiny, poskytl rozhovor francouzským novinám Le Monde 30. září, kde řekl, že jeho skupina nehodlá změnit své stávající praktiky daňové optimalizace, samozřejmě s eh, výhradou tou, zdali se vyvede nebo nevyvede předpis, ale že platíte 19% asi ze zisku a vy jste ale dal 31%. Můžete nám to upřesnit, jak to tady je? Yes, I, I can comment on... Ano, mohu se k tomu vyjádřit. My jsme rozhodně pro akční plány, o nich se zde hovoří. A když já jsem se zmínil o daňové sazbě, tak jsem hovořil o asi 25% korporátní daně skutečné a navíc platíme i realitní daně, daně environmentální, tedy když to k tomu přičteme, tak to vše v součtu znamená asi 31% z našich celkových zisků před zdaním. Ale to je jiný typ daně, protože když dodáte, já nevím, ty různé komunální daně, DPH a tak dále, no tak všechny podniky platí více než 40% ve všech zemích, kde podnikají. Výborně. A nyní dám slovo panu Jordanovi. A já bych ještě doplnil na pana Jordana toto um, takovou otázku, což je také další citace, která pochází z dokumentu uh, vašeho jednoho oddělení a v podstatě je to v souladu s tím, co jste řekl, to vás mohu předem uklidnit. Podporujeme daňovou politiku, která umožňuje podnikům jako náš podnik operovat, provozovat eh, podle rovných podmínek eh, v rámci celosvětové konkurence eh, proti firmám, které nemají sídlo v USA a které nyní mají celou řadu daňových, daňových výhod Eh, a co by mě zajímalo tedy, zda vy můžete trochu to rozvést, jak to je, jaké jsou to ty daňové výhody, které údajně mají k dispozici podniky, které si nezvolili, na rozdíl od vás, sídlo v Atlantě v Georgii. Certainly, Mr. Chairman, thank you for the question. Jistě, pane předsedo, díky za tu otázku. Ten komentář o rovných podmínkách a zemích, které o firmách, které sídlí jinde než v USA. To se týká e, v první řadě amerického systému globálního zdanění versus zdanění v celé řadě jiných států po světě, které mají určitý systém teritoriální nebo různý systém výjimek. Takže například my opětovně investujeme v zemích, kde fungujeme a pakliže bychom ty peníze po místním zdanění přivedli zpět do USA, jakožto tedy firma, která sídlí v USA, platili bychom z těch peněz proporční daň, což je 35%, což je nejvyšší sazba, jedna z nejvyšších sazeb v průmyslovém, v průmyslovém světě. A když k tomu přičtete všechny ostatní daně, které bychom byli povinni, tak je to ještě víc. To znamená, my bychom platili vlastně inkrementální daň. Kdybychom třeba platili 25 daně v jiné zemi, která se přidržuje úžeji průměru OECD a pak bychom ty peníze přivedli zpět do USA, tak za každých 100 dolarů příjmu bychom platili ještě dalších 10 dolarů na dani v USA. 10 nebo víc tedy. To znamená, že by nám pak zbylo už jenom nějakých 65 dolarů z těch 100 dolarů, které bychom pak mohli investovat v zahraničí zatímco náš konkurent by mohl investovat napřímo a nemusel by tuto inkrementální daň platit. Takže to jsme mysleli těmi rovnými podmínkami eh, pro firmy, které sídlí v USA, eh, které jsou tedy v nevýhodě eh, v porovnání s konkurenty ve zbytku světa. A když dovolíte, byla zde také otázka na korporátní sociální odpovědnost od kolegy poslance z ALDE. Jak sám často říká náš předseda, náš prezident, my jsme přesvědčeni, že ten zlatý trojuhelník platí, to znamená spolupráce biznisu, vlády a občanské společnosti. A prostřednictvím tohoto systému zachováváme své sociální licence v těch zemích, kde fungujeme. To znamená, my jsme v sociální odpovědnost podniků, eh, my jsme o sociální odpovědnosti podniků přesvědčeni, je zde celá řada příkladů, například iniciativa 5x20, což je iniciativa, která umožňuje africkým ženám mít práci a podporovat své rodiny a tím pomáháme i jejich rodinám budovat si dovednosti, aby se mohli stát součástí trhu práce. Takže my jsme přesvědčeni, že je potřeba pracovat pro veřejné, veřejné dobro. Jsme zastáncem spolupráce s vládami a občanskou společností. Disney va répondre Cindy. A co nám řekne Walt Disney na popelku? Děkuji. Byla zde na nás otázka, která je jednoznačně založena na nedorozuměních a nedokonalých informacích. Hovořilo se o restrukturalizaci, která proběhla v roce 2009 kde se konsolidoval velký počet našich různých podniků. To nám umožnilo využít naše prostředky v evropské, v evropské struktuře jinak. Eh, velká většina příjmů, o kterých se hovořilo, tedy příjmy té holdingové společnosti, to byly dividendy, které byly vyplaceny z plně zdaněných profitů ceřiných společností v jednotlivých státech. Takže říct, že to bylo zdaněno málo, je zavádějící, protože v zásadě stejná daňová sazba by platila, i kdyby ta holdingová společnost byla v Německu, Francii, Británii, Austrálii nebo kdo ví kde. Každopádně ty eh, příjmy v těch zemích daněny byly, a to sazbami, které jsou v podstatě velice podobné místním statutárním sazbám. A v podstatě, když byly vyplaceny jako dividendy, nepodléhaly daní z příjmu. A Lucembursko, tak jako je to u celé řady dalších zemí, eh, kromě tedy USA, jak jsem o tom už mluvil. Co se týká dalších typů provozů a operací, které naše společnost podniká, je zde například jedna finanční operace, kterou měla na starosti naše americká pobočka. E, tyto činnosti byly pak přidruženy s tou americkou pobočkou a tím pádem Spojené státy americké tuto činnost i danily. A ve výsledku abychom zajistili, že naše zisky jsou tam, kde skutečně vznikají daněny, tak zde byla i určitá malá část těch příjmů, které se přidružují do Lucemburska. No, e, trošku s odhledem za to. My jsme rádi, že jsme dnes zde. E, dovolte mi zopakovat několik málo věcí. My eh, připravujeme strukturu našich daňových záležitostí při plném vědomí a plnění všech legislativních opatření. A zároveň se snažíme dosáhnout co nejvyšší míry jasnosti a jistoty v oblasti globální daně. Je to složitá oblast, ale upřímně řečeno, je to oblast, kde zkrátka zjednodušení a jednoznačnost potřebujeme na všech stranách. A to jak na straně biznisu, tak na straně vlád. Ale abyste si udělali takovou širší představu o situaci, v jaké jsme, co se týká té finanční aktivity, byla to v podstatě malinkatá operace, eh, která byla provedena prostřednictvím lucemburské entity, kde jsme. Množství dluhu a úrokové sazby všechno leželo v rámci sazeb stanovených jednotlivými státy. Za použití a za použití z existujících procedur se nám podařilo dosáhnout daňového rozhodnutí od zúčastněných daňových orgánů. Pakliže zde panuje přesvědčení, že by měla do budoucna být sledována jiná sada pravidel, pak eh, samozřejmě podpoříme ten cíl, který, myslím, všichni tady sdílíme, to znamená vyšší míru jednoznačnosti a jistoty v oblasti daňové. Dovolte mi dodat, že obrovské množství duševního vlastnictví, eh, které vlastníme, je vlastněno a tím pádem daněno v USA. Více než 90 našich příjmů se daní v USA momentálně. A jak už jsem řekl, pouze na daní z příjmu jsme zaplatili více než 5 miliard. Eh, je to účet více než 5 miliard dolarů, tedy za ten nejnověji dokončený fiskální rok je to míra, je to sazba 36 takže uvítáme jakákoliv opatření, která, která lze podniknout a která povedou k tomu, aby se dosáhlo spravedlivějšího daňového systému v těch zemích, kde fungujeme a cokoliv, co usnadní přeshraniční obchod a podpoří místní hospodářskou aktivitu. Eh, Pane předsedo, nezlobte se, ale to neodpovídá na tu otázku toho primárního cíle toho konstruktu vytvořeného s Ernst a Young, který se stává z alespoň 34 separátních kroků. Jaký byl hlavní cíl tohoto? Protože to slovo eh, clarity, tedy jasnost, jednoznačnost, to už tady slyším asi po desáté, ale jaký byl první primární cíl tohoto konstruktu? Mám zde čtyři nebo pět nezávislých zdrojů, které potvrzují ta čísla, která jsem zmiňovala. Takže kterou tu část um, neakceptujete za ty roky 2009 až 2013? Měli jste nebo neměli jste tři ceřiné společnosti v Lucembursku? Měli jste nebo neměli jste eh, jenom jednoho zaměstnance, který je všechny tři pokrýval? a měli nebo neměli tyto firmy příjmy ve výši 2,8 miliardy euro. Ano, rozhodně to nebylo 2,8 miliardy euro. Podíváte-li se na příjmy za Lucembursko, aktivita v Lucembursku, jak jsem už řekl, je pouze dividenda vyňata z daně, nepodléhá daní, stejně jako v Německu nebo ve Francii nebo někde jinde. Co se týká počtu zaměstnanců této entity, eh, většina zaměstnanců eh, té financující entity jsou v USA. A tím pádem příjmy z této činnosti byly reportovány v USA a nikoli v Lucembursku. Je to právě proto, že my se snažíme vždy spárovat činnost s těmi zisky. A proto je zde jenom velice malý daňový základ pro daň z příjmu v Lucembursku. Dobře, a ten Ernst a Young a těch 34 kroků tedy? Ano, eh, jak už jsem řekl, a omlouvám se, jestli to nebylo jasné, Důvod, proč tento plán byl připraven, byl ten, abychom my mohli vytvořit holdingovou strukturu a tím pádem jsme mohli eh, měnit nasazení našich finančních prostředků v Evropě. Jedna z výhod tohoto systému je, že kdyby všechny tyto entity byly řízeny USA, tak pokaždé, kdybychom vypláceli dividendu, podléhali bychom v podstatě 35% daní v USA. A tím pádem lze říci, že jsme jaksi touto holdingovou strukturou odsunuli tu inkrementální daň v USA. Ale holdingovou strukturu jsme až do té doby neměli. Toto je skutečně velice složitý proces a těch 34 kroků bylo zavedeno proto, že zde byl velký počet různých entit, které byly transferovány eh, podle konkrétního plánu. A mnohé ty kroky odkazovaly na jednotlivé entity v jednotlivých státech, takže Ehm, to si myslím není nic tak neobvyklého. Je to zkrátka jeden jednoduchý cíl, ale dostat se k němu znamená podniknout všechny tyto kroky. Děkuji. Nyní McDonald's. Thank you. I had a number of questions and I'll attempt to answer them. No, takže já eh, se pokusím odpovědět. Za prvé, pokud jde o strukturální změnu, v Ženevě a franchi- franchising v Lucemburku. Je důležité si uvědomit, že franchising je, je jeden eh, z našich úspěchů a v podstatě my hodně vycházíme z tohoto systému. 73% eh, máme franšízy, tedy téměř tři čtvrtiny. Je to systém, který je i velice výhodný pro napěvatele franšízy. Platí tedy vlastně tantiemi takové poplatky a v podstatě mm, mají velké výhody, e, pokud jde o design, pokud jde o vybavení. Nemusí vynakládat vlastní prostředky, na to mohou používat vlastně obchodní značku, mm, která je úspěšná pokud jde o e, korporátní strukturu, tak e, my tedy udělujeme licenci a máme vlastní tedy systém ochrany vlastnictví a ty tantiemy platí eh, podniky, platí obchody i platí mm, třetí strany, které získaly franšízu a ty eh, nevychází z principu arm's leg. -like eh, a my tedy respektujeme pokyny OECD, to znamená, ta sazba těch poplatků musí reflektovat eh, to, co by měl platit nabyvatel franšízy, poskytovatel tedy franšízy. A zde my chceme zajistit, aby ty strukturální změny, které jsme provedli, tak aby byly odůvodněné, aby mm, se opírali o něco, co nám umožňuje platit daně, protože naším cílem je eh, rozvíjet náš biznis eh, a Francie a Itálie. Tam jsme měli určité problémy v posledních, pěti, v posledních letech a McDonald's teď ta čísla hledám. Ano, to 2010, 2014, v těchto letech jsme otevřeli tisíc nových restaurací v Evropě a 54 tisíc přímo pracovních míst a mm, nemluvě o těch, eh, která byla vytvořena na straně dodavatelů. A samozřejmě mm, ta čísla jsou eh, odlišná v těchto dvou zemích a Eh, nám jde o to právě zharmonizovat naše norm, normy a standardy, aby ty pravidla byly stejný, stejná všude. Já nevím, zda jsem pochopila tu otázku ohledně eh, <clears throat> eh, mm, platu, že vlastně my analyzujeme tou naší politikou zaměstnance. Ne, my bereme naše zaměstnance vážně, poskytujeme konkurence eh, schopné eh, platy pro více než 220 tisíc osob, které pracují v našich restauracích a kromě platu mají další výhody jako školení jak, a podle toho, v které zemi žijí, tak, žijí, tak dostávají další výhody. Pokud jde o otázku dceřiných společností, já očekávám, že mm, mm, to číslo je přesné a Eh, eh, když se zamyslíte nad tím, tak my operujeme ve eh, 119 zemích a tam, kde jsme aktivní, ať je to McDonald's Corporation, Corporation nebo ať je to přes francízu, tak tam se hm, tedy vytvoří právnická struktura, takže hm, poku, možná, že jste našli nějaký daňový raj, ale to je ten důvod, protože tam máme provozovny a mm, možná i je tam nějaký ten spíš nabyvatel naší francízy, ale takovéto informace já tady nemám. Děkuji. A ještě jste neodpověděla na ten takzvaný systém pass-through, čili že nějaký franšízový poplatek jen pouze projde kanálem toho, té centrály pro franšízu v dané zemi přímo do toho daňového ráje odpověď. Platba eh, tantiem a licenčních poplatků se platí držiteli licence a to je kombinace amerických a nemerických firm, takže tam to závisí na tom, eh, ve které zemi je ten poplatek odváděn, tam není jedna odpověď. Otázka Omlouvám se, ale můžete zcela vyloučit, že jakékoliv licenční či franšízové poplatky, které mají být odvedeny, procházejí pouze centrálou v dané zemi přímo do daňového ráje. Odpověď to závisí na držiteli licence. Ten poplatek končí u té firmy, která je držitelem licence. Často je to firma, která podporuje i inovace a rozvoj, i finančně Tedy otázka zní, pokud to prochází eh, tou centrálou pouze projde, tak proč ji platit vůbec? Mohou tam být správní důvody, eh, mohu to ověřit. Ano, eh, tedy jednak u těch 42 firm v daňových rájech a jednak k tomu modelu pass-through. Ano, model je jasný. Nemáme ale právo vybírat příjmy, pokud nemáte smlouvu, pokud neplatíte za právo na rozvoj značky, to vás opravňuje k výběru tantiem. Takže o to jste jde. Ano, souhlasím. Výborně, takže vy nám toto podáte písemně. A pan Morel může uplatit také své právo. No, asi jste mě nepochopili, já jsem mínil s těmi platy já jsem nehovořil o mzdové úrovni, o těch všichni víme, že jsou nízké, ale e, zde několik e, odborových svazů e, zmínilo problém. Zdali vy umě, uměle vlastně nevytváříte ztráty ve franšízách, což zbavuje zaměstnance to být hmotně zainteresováni na zisku, protože zisk není. V tom byla ta otázka. I disagree that we are creating lots. Nesouhlasím, že se snažíme eh, jakoby tvořit ztráty tímto systémem, snažíme se růst a děláme vše pro to, aby systém byl optimální. Děkuji, takže odpověď je ne. Pan Maltelovan, ještě já bych doplnil jednu otázku eh, na naše přátele z AB InBev. Když si přečteme noviny, tak já jsem si v New York Times přečetl, eh, bylo to 20. října, jsem si přečetl prohlášení jednoho belgického ministra, který mm, dával interview americkým novinářům a řekl, že daňový belgický systém je koncipován tak, aby se zachovala konkurenceschopnost a vytvářely se pracovní místa v oblastech jako pivovarnictví, kde již po staletí země, tato země, což nikdo nepopírá. A zde bych na základě této informace bych se chtěl zeptat, jaký je konkrétní výsledek toho faktu, že v Belgii podniky jako váš podnik mohou eh, eh, vypočítávat eh, zdanitelný zisk prostřednictvím takzvaných těch fiktivních úroků nebo nějaký... Thank you, Mr. Chairman. Let me try to, uh, to address first a... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve se uh, zareaguji na otázku paní Zelaně uh, eh, a pak na tu vaši tvorba daňové politiky zdá se hrává nějakou roli v eh, koncipování našich podnikatelských rozhodnutí. Určitě ano, ale zda je to výlučný důvod pro něco, při převažující nikoli, vysvětlím to. Um, zde hovoříme o belgickém národním dědictví, velice lokální záležitost. Samozřejmě, že jsou i jiné celosvětové značky, ale my jsme co by místní podnikatelský subjekt vždy velice silně přítomní na místním trhu a jsme závislí na vývoji situace na každém z těchto trhů. Právě při rozhodnutích, podnikatelských rozhodnutí, jak tvořit zisk, eh, dále rozhodnutí týkající se infrastruktury, eh, kvalifikací našich zaměstnanců, stabilita politického režimu, propojenost eh, a tak dále. Daně samozřejmě jsou toho součástí, ale nikdy to není ten původ původní motiv. A chci zdůraznit, že nejde pouze o statutární daňové sazby, na níž zde záleží, ale celá řada dalších faktorů, které jsou součástí daňového režimu, například i jistota uplatnitelnosti těchto pravidel, včetně stability daňového režimu, schopnost řešit eh, například eh, spochybňovat daňová rozhodnutí či řešit um, daňové spory a tak dále. Proto jsem se vyjádřil pozitivně o TB a BEPS, protože to určitě bude mít pozitivní vliv na investiční rozhodnutí naší firmy a schopnost dále růst i na evropských trzích, ale i mimo Evropu. Nyní otázka, která se týká um, té jmenovitého odečtení e, úroku v Belgii. Ano, to je součástí belgického systému a má k tomu přístup jakákoliv firma, která zde působí, tedy i nějaké místní pekařství, nikoli pouze my. A koncepce e, toho snížení spočívá e, na něčem, čímž se rovněž zabývá komise, totiž tam je to spojené s ACE, čili určitým náhradou za korporátní aktiva. Jde tam o to, abychom pobízeli investice, které se zakládají na kapitálu, na rozdíl od investic založených na úvěrech. Tedy právě dobře kapitalizované firmy aby investovali v Belgii, tak mají k tomu přístup a je to velice zajímavý koncept. A rovněž si myslím, že i komise, která se zabývá daňovým akčním plánem, by jej rozhodně měla podle nás vážit. Děkuji. A nyní přejdeme ke druhému kolečku otázek a začneme panem Běgašem za Evropskou levici Miguel Běgaš. Já se pokusím hovořit stručně. A první otázku konkrétně položím eh, skupině IKEA a McDonald. Tyto otázky rovněž ale určitě platí pro další řečníky. Je to otázka, která se týká budoucnosti. Lze hovořit o agresivním daňovém plánování, to znamená, že zisky se nasměrují na do těch zemí, kde zisky jsou málo či vůbec zdaňovány. A mm, jsou to peníze, podniky, které eh, proto využívají eh, infrastrukturu, kterou mají v těch zemích a eh, tak proto, aby dostali zisky ze těchto zemích, kde nechtějí platit. Takže to všichni dobře známe. A moje otázka zní tedy, v Evropské unii, v OECD, na úrovni OSN, tam je taková vůle skoncovat s podobnými praktikami. A, a jak vy se tedy v tomto angažujete? Co lze očekávat? Eh, jak přistupujete k těmto změnám. Budete reagovat jinak teď, a, než to bylo v minulosti? A teď konkrétní otázka na Coca-Colu. Tady jde o velice konkrétní obavu. A to španělský zaměstnanec, jak to vysvětlit? Coca-Cola eh, měla agresivní daňové plánování, provedla reorganizaci, restrukturalizaci Eh, své činnosti v západní Evropě a otázka, která se tady klade, jaké země budou nejvíce dotčeny tou restrukturalizací a co se stane s výrobními továrnami ve Španělsku. Děkuji a za zelené má Eva Žolí, místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Abych usnadnila komunikaci, tak položím otázku anglicky. Mám první otázka je pro Coca-Colu. Evropský trh představuje zhruba 10 vašeho globálního obratu. Teď máme informace eh, o tom, jak přispíváte k placení daně, ale eh, máme informace o tom, že Coca-Cola Hellenic Bottling Company, to znamená ta druhá nejdůležitější stáčecí společnost, eh, která byla vytvořena v Aténách v 50. letech, v dubnu roku 2013 tato společnost se rozhodla že už nebude eh, kotována v Aténách, ale v Londýně a rozhodla se přesunout se z Aten do Cugu ve Švýcarsku. Eh, to je rozhodnutí, které jste přijali těsně potom, co řecké orgány pod tlakem trojky navýšily korporátní daň v Řecku. Podle našich odhadů tato změna sídla z Řecka do Švýcarska v roce 2014 generovala úsporu na dani více než 30 milionů. Což jsou tady peníze, které eh, byly vyplaceny v Švýcarsku a ne v Řecku. Vzhledem k složité situaci, jaká v Řecku byla, se chci zeptat, proč Coca-Cola schválila tento přesun eh, tohoto svého řeckého partnera do Švýcarska. To přece muselo být kvůli tomu, eh, abyste se vyhnuli placení daní v Řecku, protože tam, je vaš, tam probíhá vaše aktivita. A IKEA. Můžete nám popsat, proč Inter IKEA Finance chtěli daňové rozhodnutí od lucemburských úřadů v roce 2009? Jaká je skutečná daňová sazba placena Inter IKEA Finance eh, v Lucembursku k dnešnímu dni? a jaká je podstata eh, vašich ceřiných společností ve Švýcarsku, na Kypru a v Nizozemsku. Jaké významné hospodářské funkce tyto ceřiné společnosti provádějí? A stručná otázka na Philip Morris. Můžete nám vysvětlit, proč máte pět ceřiných společností na jedné adrese v Nizozemsku? Je to Maron Wieland 20 Bergen Obzom. A můžete nám potvrdit, že tyto e, ceřené společnosti platí poplatky jiné vaší ceřené společnosti ve Švýcarsku. Proč to tak je? A potom ještě jedna věc pro vás, pro všechny. Rádi bychom znali, kolik zaplatíte svým poradcům eh, v daňových a fiskálních eh, záležitostech, jak in-house, tak externě? Děkuji. Děkuji, takže to jsou otázky, které jsme tady prvnímu panelu, teď opět druhému a potom hm, teď ještě paní Barbara Kapel. Ne, omlouvám se, omlouvám se, já jsem zapomněl na Marka. Marko, omlouvám se obou, Marko, nejprve Marko. Ano, děkuji, pane předsedo dvě konkrétní otázky na McDonald a IKEA a potom obecnou na všechny. K McDonaldu. Takže takže jste, mm, eh, my zde máme zprávu Just, Just Texas, a kde se, eh, můžete nám říct, jaká je efektivní daně, daně, kterou jste platili v Lucemburku v roce 2013, Eh, tak abychom mohli si objasnit tento bod, eh, který se týká efektivní daně, pokud jde o IKEA. Takže zde mohli byste mi vysvětlit konkrétně, jaká vypadá vaše kontrolní struktura v Evropě, protože podle toho, co vím, co jsme slyšeli, tak IKEA, jak to vypadá, eh, v podstatě má zisk z Nizozemska a v podstatě je 35 miliard euro máte na majetku, údajně jeden z nejbohatších firm, jedna z nejbohatších firm jste, může mi to vyjasnit tento aspekt. A otázka na všechny teď. Eh, mm, zdali tyto podniky ve svých eh, organizačních strukturách v Evropě, zdali používáte hybridní půjčky, tedy ty mezipodnikové půjčky mezi mateřskou firmou a e, ostatními e, společnostmi v EU a v tomto případě, jak potom zdaňujete ty e, peněžní toky mezi tedy mateřskou společností a kontrolovanými společnosti a lze zajistit, že skutečně tyto toky potom jsou zdaňovány v těch příslušných zemích. Děkuji, kolego. Takže teď Barbara Kapel. Já, prezident. Děkuji. Já bych se rád zeptala zástupců firem na význam tohoto, či spíše potrhla význam tohoto tématu a odkázala je na studii, která eh, se podívala na ty záležitosti a zjistili jsme, že přenášení daňové povinnosti přicházejí členské státy až o 70 miliard eur a rovněž tím, že je neefektivní výběr daní, takže to je eh, více než třetina evropského rozpočtu a netýká se to vlastně pouze toho výjimečného výboru, týká se to mnoha jiných eh, zpráv. My budeme vypracovat zprávu eh, proti agresivnímu daňovému plánování, pro eh, daňovou koordinaci, pro společný výpočet eh, základů korporátní daně. Vidím, že vyslovujete se zde na půdě tohoto výboru ve prospěch toho, ale my rozhodně jsme pro eh, zlepšení systému, ale pokud hovoříte o jediné daňové sazbě, tady se někdo vyjádřil, jak byste pak viděl konkurent, funkční přístup členských zemí k daňové politice. Jde nám ale rovněž o legislativu v oblasti daňové hospodářské soutěže. Všichni zde různou měrou podporujete tyto iniciativy. Máte své firmy rovněž i v daňových rájích a mnozí z vás už přiznali, že ano. Jak budete vidět vývoj této záležitosti? Jak pohlížíte na to, že mm, by se například znevýhodnily firmy, které mají pobočky v daňových rajích, že by například nemohly mít právo na e, státní pomoc, případně by se nemohly účastnit veřejných e, um, soutěží a tak dále. Mělo by to vliv na vaše rozhodnutí mít tam ty pobočky, jinak věc, tvorba hodnoty a třetí věc, když hovoříme o e, etiketě Fair Tax, spravedlná daň. Využili byste ji, vyhovovalo by vám mít identifikační číslo a jak byste nahlíželi na podávání pravidelných zpráv? Euh, Děkuji, takže teď odpovědi našich hostů. Pan Schuster. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, zejména k té otázce o Philip Morris, eh, těch pět entit eh, v Nizozemsku, ano, to je pravda, my tam pět entit máme, jedna je tedy ovšem dormantní, takže je, ta už není činná. Máme zde prodejní činnost, máme zde továrnu, Eh, tam se vyrábí polotovary a ingredience, takže to je jeden právní subjekt, pak tam máme dvě holdingové společnosti, takže to je myslím celkem pět. Eh, platí tyto entity poplatky do Švýcarska. Některé z těchto entit eh, dostává ze, dostávají ze Švýcarska manažerské služby, protože region EU je spravován ze Švýcarska. A tyto firmy dostávají služby a výměnou za ně platí manažerské poplatky do Švýcarska. Druhá otázka se týkala eh, poplatku za poradce. To je velice obtížné na, odpověd, na zodpovězení, protože v oddělení pro korporátní daň máme různé poplatky, které platíme poradcům, ale pak máme různé filiálky po celém světě, které platí svým vlastním poradcům, zejména poradcům pro místní úroveň, zejména co se týká daňových přiznání, přiznání daně z přidané hodnoty, přiznání spotřební, spotřební daně a tak dále, abychom zajistili, že děláme věci dobře. Na korporátní úrovni v daňovém oddělení Philip Morris, myslím, je celková částka na poradce zhruba 2 nebo 2,5 milionu dolarů. Ale co platí další naše subjekty, to bych musel odhadnout a to nechci. Ale jak říkám, obvykle se to týká eh, otázky plnění místních pravidel, nejsou to přímo poradenské služby. Eh, mezipodnikové půjčky a jejich zdanění. Podobně jako u dalších nadnárodních korporací, u nás jsou firmy, které potřebují hotovost a jiné, které jí mají spoustu. To znamená, eh, jedna entita, která poskytuje půjčku jiné, si účtuje na základě Liboru sazbu podle principu arm's, le- arm's length a pak je zde ještě jedna zprostředkovací společnost, která si zhruba bere jednu osminu procenta jako takový poplatek. Takže eh, ten, příjem se vykazuje e, v těch entitách, kde je hodně hotovosti, ať už je to ve Francii nebo v Německu nebo kdekoliv jinde, kde ta společnost sídlí. A ta finanční společnost, která je ten prostředník, na tom má takovou malou marži, je to buď 8 nebo 36 procenta za služby, které poskytuje, protože tato entita v podstatě identifikuje, kde hotovost je a kde je potřeba. Je to v podstatě taková naše interní banka. Takže těm je potřeba zaplatit za práci, kterou odvádějí. No a ty marže jsou velice podobné tomu, jaké marže mají banky. Samozřejmě jsou to marže, které musí být odůvodněné, eh, když eh, tedy zejména pro účely auditu. Takže používáme různé komparativní studie, abychom zajistili, že marže této zprostředkovatelské firmy je nastavena správně. Další otázka se týkala nějakých 70 miliard, o které jsme eh, přišli v rámci profit shiftingu na daních. Víte, ono je vždy složité říci si, která je ta správná úroveň, jestli je to 70 eh, miliard nebo 40 miliard nebo kolik, ale myslím si, že iniciativy diskutované v tomto výboru jednoznačně pomohou zajistit, aby eh, příjmy byly daněny tam, kde se provádí činnost, kde se přidává hodnota. Takže pokud většina toho profit shiftingu se e, zakládá na nějakých falešných strukturách nebo korporátních strukturách, tak si myslím, že ty peníze nakonec přijdou zpět tam, kam patří. Ale to řečeno, je asi dost složité určit tu správnou výši té částky. Co se týká daňové konkurence, myslím si, že vždy zde bude určitá pobídka Eh, když budete mít nějakou zemi, kde je nízká korporátní daňová sazba, i když budeme mít CCCTB, proto jsem eh, řekl, že si myslím, že společně s CCCTB by měla přijít jednotná evropská sazba, protože pokud máte CCCTB, musíte alokovat příjmy mezi jednotlivé státy EU. Mám zde eh, určité klíče, které jsou například prodeje, řízení a zaměstnanci. Takže pak, eh, liže si máte vybrat, kde postavíte továrnu, která zaměstná hodně lidí, pokud nebudete mít stejnou sazbu v celé Evropě, tak si dovedu představit, že eh, ta daná firma tu továrnu postaví tam, kde je nízká daňová sazba. A možná většina příjmu by byla alokována pak této entitě v té eh, málo zdaněné zemi. No a co se týká toho označení spravedlivého pláce daně, myslím, že bychom byli pro Eh, ono podobně jako spousta dalších věcí závisí to na tom, kdo by rozhodl, kdo to označení dostane. Je potřeba zajistit, aby to byl otevřený a transparentní proces udílení tedy těchto, těchto známek, tohoto označení. Eh, pokud by to bylo otevřené a transparentní, my bychom to podpořili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Možná paní Žoli by chtěla něco doplnit. Ano, jenom kdybyste nám mohla poslat písemně celkovou částku, kterou platíte poradcům tedy daňovým fiskálním pracům finančním. Děkuji. Pan Metson za IKEA. <coughs> Thank you. Děkuji. Já bych rád zde opět vyjasnil jednu záležitost, protože některé otázky se týkaly skupiny Inter IKEA a to je nezávislá skupina, nezávislá od IKEA Group totiž zakladatel IKEA chtěl mít navždy si uchovat vlastnictví konceptu IKEA a značky a ta IKEA nepatří, tedy když hovoříme o daňovém plánování v kontextu toho, co zde bylo řečeno, zda máme po nějaké své ceřené společnosti na exotických ostrovech nikoliv a platíme 1,5 ehm, miliard daně každý rok a paní Žoli, my nemáme firmy, je zmiňujete, ty patří Inter IKEA skupině. O nich nemám informace. Omlouvá se paní Žoli, to není pravda se vší úctou, protože předseda skupiny Inter IKEA je Matias Kampras, takže to nemůže být náhoda. A Jonas Kamprat je ředitelem rovněž Inga Holding P.V. tedy to je ta holdingová firma na nejvyšší e, úrovni a Matias i Jonas jsou členy dozorčí rady třetí korporátní skupiny, která je určitě v rukou rodiny Amprat a to je skupina Ikana. Takže nemůžete nám tady tvrdit, že to s vámi vůbec nesouvisí. Souvisí to s vámi a ještě jste tu odpověď nám nedal. Ano, navážu na to, co jste řekla na konci. Rodina zakladatele, ano, oni mají takovou skupinu v soukromém držení rodiny, která se jmenuje Ikona. A to je jasné. A nyní k Matiatu Skampranodovi. Ano, on je členem dozorčí rady v Inter IKEA skupina a jeden ze synů je rovněž uh, členem dozorčí skupiny. Ale u nás jde o separátní vlastnictví a separátní kontrolu, tam není ani společné vedení. A proto já nemám informace k dispozici týkající se Inter IK skupiny, ale jsou výborné webové stránky, a k ním vám můžeme poskytnout informace. Chci zopakovat, my se nenacházíme v žád, na žádných exotických ostrovech v této souvislosti dodržujeme všechny zákony, všechny předpisy tam, kde působíme, tam daně i platíme. A ještě k jiným otázkám. Bylo zde zmíněno Nizozemsko a že neplatíme daně. To není pravda, máme tady 3000 zaměstnanců a platíme normálně 25% daň. Máme zde um, manažerskou um, společnost, to má centrálu v Leidenu a je to globální řízení, tedy jsme zde velice aktivní a za tu činnost, kterou zde vykazujeme daně, i platíme v Nizozemsku. A ještě se vrátím k poplatkům za poradce. My se tam řídíme eh, plněním předpisů, máme své představitele v 40 zemích, tam musíme vždy dodržovat předpisový rámec, takže tam, kde je to obtížné, využíváme poradců. A financování intercompany. V některých zemích používáme i vysokou měrou kapitál, čili mezifiremní financování. Zejména, když se chceme vydat do nové země, chceme tam investovat, připravujeme se například na vstup do Indie a tam vše budeme plně financovat prostřednictvím kapitálu. A jsou to zásadní investice. Takže tam máme i úroky z toho mezifirmního financování. Ty platíme v souladu s danými tržními předpisy, dodržujeme eh, všechny zákony i pravidla, i požadavky. Já jsem si stihl napsat tyto otázky. Myslím, že některé otázky, které zde směřovaly k IKE, tak nejsou relevantní vůči nám. To je oddělená skupina, oddělené financování, oddělené řízení a mohlo by to vést nedorozumění, kdyby se k tomu vyjadřoval. Eh, Výborně, děkuji. Takže teď Přejdeme ke Coca-Cole. Pan Jordan. Otázky. První otázka se týkala eh, Coca-Cola Hellenic CCHBC, kde máme 23%, tedy eh, a sídlo se přesunulo z Řecka do Švýcarska. Této stáčírny Coca-Cola Hellenic eh, <clears throat> má své kořeny v Řecku a i hodně eh, k dnešnímu datu působí v Řecku. Ale my jsme expandovali do řady zemí v EU a mimo EU a přesun sídla z Řecka do Švýcarska a to právě zapadalo i do eh, toho, že jsme je kotovali na eh, londýnské burze FTSE 100 a mm, takže to umožnilo i přístup k více kapitálu, světovějšímu kapitálu a znamenalo to větší likviditu. A i když pořád ještě je i kotována ta společnost v Řecku. Společnost mm, nadále eh, působí v Řecku, nedávno oznámila dokonce, že 24 miliard bude investovat v Řecku, eh, takže 24 mm, milionů bude investovat v Řecku, takže je tam velice aktivní pořád a má tam stát čírny. Ale pokud jde o druhou otázku týkající se eh, Coca-Cola European Partners, nedávno bylo oznámeno, že došlo k transakci, která se týkala eh, splynutí fůze naší eh, stáčerny ve Španělsku s Německou, s CCI, e, což je společnost, která funguje v řadě zemí v EU. Důvod toho, této fúze bylo, že <clears throat> každá z těchto společností v podstatě mm, má své eh, specifické eh, mm, jaksi Eh, činnosti a tam šlo o to je vlastně sloučit. Například eh, ve Španělsku mají velké zkušenosti v cateringu, bystra, kavárny, kdežto německá firma zase má velké zkušenosti u těch velkých supermarketů a obchodů, takže a v Německu eh, si prošli těžkou dobou ekonomicky řečeno, takže a Eh, ta tedy fúzovaná společnost funguje v celé v řadě zemí v EU a má eh, teď velké know-how vlastně i působit eh, napříč všemi státy EU. Takže to byly hlavní důvody k této fúze. A v podstatě i si tak mohli lépe vyměňovat best practices a i vlastně se konsolidoval ten biznis stáčení do lahví a Eh, v, v Evropě. Potom zde byla otázka týkající se 10% globálního obratu, který získáváme v EU. Ano, to je přesné číslo z naší zprávy v roce 2014, kde se hovoří o obratu v Evropě. A, a důležité je si uvědomit, že podíváme na obrat, srovnání s daněmi, které platíme, tak no to samozřejmě závisí, závisí na eh, marži biznesu. Když máte hodně výdajů, a hm, Coca-Cola hodně má velké náklady na marketing, například eh, asi 20% eh, našeho, našich nákladů, naš, našeho, našich nákladů Apexu, tak to musíte porovnat eh, nejenom s obratem, ale i s danitelným ziskem a s daněmi, které platíme. A nejenom se zaměřovat na obrat eh, ve srovnání s daněmi, které platíme, takže to by bylo zavádějící je třeba, abyste aplikovali takovou normální ziskovou marži na obrat a potom, když to takto vypočítáte, tak zjistíte, že naše daně v podstatě jsou zcela konsistentní, eh, jsou v normálu mm, podle OECD. Potom otázka poradců. Určitě, my hodně používáme poradce. A my působíme ve 200 zemích na světě a v některých ty ta pravidla daňová jsou velice komplikovaná, takže potřebujeme poradce, aby nám pomáhali se vyznat v těchto různých zemích eh, a musíme konzultovat eh, s daňovými poradci, ale my eh, nemáme s nimi nějaké tedy vlastně takové tedy ujednání typu contingent arrangement. Dále podporujeme v zásadě CCCTB, když víme, že to bude těžko aplikovatelné, včetně harmonizace základu, to bude těžké, ale jak váš výbor velice dobře ehm, to popsal. Já si myslím, že tady bychom asi pro různé segmenty měli používat různé faktory a bude to velice komplikované. A eliminovat transferové ceny v EU No to by znamenalo vyřešit transferové ceny s eh, nečlenskými státy také. A v neposlední řadě, omlouvám se, paní Žoli, já mám jednu ještě mm, otázku. Domnívá se Coca-Cola, že je nutné mít eh, sídlo v Zuku, a proto, abyste mohli být kotováni na londýnské burze? No, tady asi na to přímo nemohu, omluvit, nemohu reagovat, protože to byla Coca-Cola Helenik, ale to si Coca-Cola myslí a proto jste tak rozhodli. Vlastně Řecko zbavit 30 milionů dolarů v takovéto těžké situaci. Já to chápu tak, že tím, že jsme přenesli sídlo do Švýcarska, tak ta společnost eh, eh, získala přístup na kapitálové trhy. A protože kapitálový trh mm, ve Spojených státech je méně cený, nebo když se teď ve Švýcarsku, to znamená, máte lepší přístup ke kapitálovým trhům, to chcete, aby jsme tomuhle věřili? Já si myslím, že i mm, to bylo kvůli tedy kotaci na burze, i na americké burze. No, musíte být ve Švýcarsku, proto abyste měli přístup na kapitálové trhy. No dobře. Děkuji. Takže teď <clears throat> Walt Disney. Thank you. Děkuji. Procházím otázky, které zde zazněly. První se týkala poplatků placeným poradcům. Jistě tyto informace dáme k dispozici. Dodám k tomu pouze, že většina našich eh, nákladů týkajících se daní je zpěta s eh, vyhovením předpisům, dodržováním právního rámce, takto eh, se vždy snažíme postupovat a souvisí to i se skutečností, že působíme v mnoha zemích a ne vždy uh, jsme sami odborníky ve všech oblastech týkajících se daní a financí ve všech zemích, kde působíme, takže tam rád vyhovím. Nyní k otázce týkající se um, těch mezifiremních um, úvěrů či slev. Tam si nejsem vědom žádných struktur a navíc mohu dodat, že CCCTB i BEPS jistě eh, tyto možnosti už eh, odstraní do budoucna, takže rozhodně tam dojde ke zlepšení. A konečně otázka označení fair tax, čili spravedlivá daň. Zdá se to dobrým nápadem, i když chci dodat, že jde o to, kdykoliv někdo přijde s takovýmto konceptem, aby se zakládal na zcela objektivních kritériích a byl takto i chápan. E, koncepčně něco takového rozhodně by spotřebitelům se mohlo zdát velice cené. Alors je donne la parole maintenant à madame. Nyní má slovo pan Jec za McDonald. To try to address the question. Já se pokusím vyjádřit se k otázkám, které byly obecné anebo přímo na McDonald. Za prvé, příklady agresivního vyhýbání se daní. Ráda bych zopakovala, že McDonald's platí výrazné částky na korporátní daní, jak naše franšízy, tak naše společnost. Globálně se pohybujeme obecně mezi 31 a 33 procenty. V Evropě platíme zhruba 27% eh, za posledních pět let. Tedy to je před zvážením těch daní naší franšízy, které, jsou, které představují tři čtvrtiny našeho biznesu v Evropě. I nadále se budeme řídit právními předpisy. Eh, to, jak probíhá daňové plánování v McDonald's, není separátní biznis ani motor profitu. Chceme pouze zharmonizovat eh, zákonné předpisy s našimi cíly. To znamená, když provádíme restrukturalizaci, tak jsme konzultováni, ale naše nápady to, abych tak řekla, nejsou. Jakékoliv změny, změny musí být konzistentní a jasné, ale to už bylo řečeno mnohokrát. Co se týká poplatků, podobně jako celá řada jiných společností na těchto panelech, my máme eh, pouze málo zaměstnanců na mnoha trzích, to znamená, že potřebujeme poplatky na poradenství, ale chcete-li přesnou odpověď, musíte nám říct, co přesně chcete. Máme vnější poradce, máme auditory, část jejich eh, rozpočtu na audit se týká i daní, takže možná eh, když nám vyjasníte tu otázku, tak vám rádi odpovíte. Eh, poplatky za mm, zajištění dodržení pravidel, to platíme interně, ale považujeme to za dobře utracené peníze, protože jsou to naše závazky, takže ano, máme na to poplatky, ale utrácíme je rádi nemáme eh, žádné poplatky, takzvané contingent fees. Máme eh, projekty na daň z příjmu a na korporátní daň. Eh, v určitých oblastech je to standardní. Například v Americe vyjednáváme-li o nějakém daňovém zvýhodnění, používáme daň z nemovitostí, ale to není signifikantní oblast. A teď jsem se v tom ztratila. McDonald's v Lucembursku. E, to, co jsem řekla, je to, že existují určité spekulační závěry v jedné z těch zpráv, které byly jmenovány a z toho to jakoby vypadá, že obrat, nikoliv zisk, se používá na e, vypočítávání e, jednotlivých, jednotlivých čísel. Samozřejmě my máme určitý, určitou statutární pozici v Lucembursku, ale je potřeba zohlednit, že součástí našeho biznisu jsou franšízy, což je systém založený na placení poplatku. Máme firmy, které využívají eh, mezifiremní půjčky, eh, aplikujeme na to zcela běžné tržní sazby. Hybridní nástroje, pokud já vím, nepředstavují signifikantní způsob řízení našich operací, pokud vůbec nějaké takovéto modely používáme, já s tím nejsem jistá, ale opět mluvím o eh, jednoznačnosti a jasnosti, proč jsme zde tak rádi a proč eh, vám rádi poradíme, je proto, že chceme plnit zákonné předpisy. Proto jsme zde dnes, chceme to dělat, jak dnes, tak do budoucna. Rovné podmínky, spravedlivá konkurence, spravedlivá soutěž, to je naprosto zásadní pro úspěch jak velkých, tak malých firm a v McDonald's jsou oba druhy. Výroční studie, eh, opět protože platíme na dani tolik, nejsem si jistá, že bych dohledala zdroj těch informací, ale s velkou píchou říkám, že bereme naši odpovědnost vážně a platíme všechny daně, které platit máme. Eh, označení spravedlivého plátce daně, eh, opět i toto zní jako dobrý nápad, ale kdo by rozhodoval o tom, co by to znamenalo, kdo by se tím a jak moc řídil? Protože úroveň množství zaplacené daně z příjmu záleží na tom, kde jste a co děláte. Pokud budeme mít jednotnou evropskou sazbu, možná by to rozhodnutí bylo snazší, ale pokud umožníte i nadále státům, aby mezi sebou konkurovali v daňových sazbách bez nějakého společného základu, je skutečně velmi těžko říct, kdo je spravedlivější. Já nejsem proti, ale je to opět otázka jasnosti. E, jde o to, abychom nezabředli do toho, zda budeme nebo nebudeme mít nějaké označení. Děkuji. Děkuji. Ještě chce něco, ještě chce něco doplnit? Ano, děkuji. Já zareaguji na otázku paní Kapel týkající CCCTB a transferového, um, transferové cenotvorby. Rozhodně by to vyloučilo nutnost toho, čemu říkáme transfer pricing v EU, to by zjednodušilo eh, naše podnikání, vyhnuli bychom se riziku dvojího zdanění a zároveň by to znamenalo konzistentnější, předvídatelnější daňový režim v celé EU. A jinak chci ještě vypíchnout dvě záležitosti. Ta konzolidační část eh, u toho CCTB, CTB, pokud bude odložena, jak komise zvažuje, že by se mohlo dít, tak to by znamenalo nebezpečí, že nákladové riziko dvojího zdanění eh, bude pokračovat, což je velká výhrada. Další věc, kterou chci. Já se omlouvám. To znamená, že spíše doporučujete, abychom přímo přešli ke konsolidaci? Ano. And the second point... A druhá záležitost, kterou zde chci zmínit v tomto kontextu, a tady se vracím k diskusím týkající se konkurenceschopnosti ať už v rámci EU, tak i EU proti jiným regionům. Pokud CCCTB bude mít dopad v tom smyslu, že zvýší účinné daňové sazby v EU na úroveň, kdy budou významně vyšší než na trzích, které z EU konkurují o investice, tak samozřejmě to bude mít záporný vliv na konkurenceschopnost a to stojí za to mít v patrnosti. Eh Výborně, děkuji. Nyní dám slovo poslední skupině řečníků a začneme panem Fontankem Fenkelárem za EPP. Nederlands spreken. Děkuji. Když dovolíte, budu se ptát holandsky. S velkou radostí vás vítám dnes v parlamentu. Myslím, že je na čase, že jste přišli a e, jsem rád, že jste tu. Aféra LuxLeaks nám, myslím, ukázala, že nadnárodní firmy často hledají způsoby, jak optimalizovat svou daň. Ale myslím si, že přestože ty samotné firmy tvrdí, že něco takového je nutné, aby vůbec přežili, velmi často vidíme, že eh, se vlastně těmito postupy určují i dividendy. Jinými slovy, vaši podílníci tento postup schvalují. Oni vás financují A celý tento postup vede k tomu, že my máme stále silnější představu o tom, že je potřeba vytvořit rovné podmínky pro všechny, ale co musíme udělat, abychom toho dosáhli? Je CCCTB jediný způsob, jak toho dosáhnout, nebo jsou zde ještě jiné aspekty, které musíme zohlednit? Myslím si, že musíme také uvažovat o tom, zda by měla existovat schodná evropská daňová sazba a jak by měla být vysoká. Děkuji. Ole Ludvíkson, pro Ludvíkson. I have a couple of questions for Mr. Matson at the... Já mám pár otázek tady na představitele IKEA. Já nehovořím pouze o IKEA Group, já hovořím o IKEA jako celku. Ve smyslu daní. Dlouho jste už prosluli jako jedna z nejrozšířenějších firm na této planetě a nyní v kontextu LuxLeaks tam se ukázalo, že zdaňování je e, založeno na nadaci v Lichtensteinsku a na holdingové firmě v Lucembursku a tam se to jmenuje Inter IKEA Holding SA. Máte jiný důvod toho, že tato firma existuje, ten holding, kromě minimalizace daní, kdyby vám Lucembursko nenabídlo takto výhodný deal, Rozhodli byste se pro takovéto uspořádání, pro takovouto organizační strukturu vaší firmy? A druhá otázka se týká obecně vaší podnikatelské činnosti. V rámci LuxLeaks začala komise sledovat a snaží se zbavit řízení spotřebitelů na daních a spotřebitelé už si to začínají uvědomovat a brojí na to. A některé záležitosti se dostaly až na mezinárodní a celoevropskou úroveň. Jaké závěry vyvozujete z těchto trendů, z tohoto vývoje? Máte nějaké plány eh, v tom smyslu, že přestanete se vyhýbat placení daní? Vy jste zde naznačil, že vám nezáleží na tom, jak svět reaguje a že nemáte v úmyslu nic změnit. Pochopil jsem vás správně? Děkuji a nyní se vracíme k EPP, pan Luděk Niedermayer. Thank you very much. Eh, Děkuji, jenom takové technické otázky. První je trochu politická. A za, eh, zdali vaše společnosti když se bude diskutovat o CCTB, můžete jasně říct, že jste pro CCTB, anebo radši byste eh, chtěli eh, mít nějaké mm, řešení jiné. A potom vaši kolegové zde jasně řekli, že dají přednost CCCTB a nejenom CCTB, tedy CCCTB. A potom třetí otázka CBCR. E, tedy country by country reporting. To je mm, hodně diskutovaná otázka, pokud jde o daňové zprávy. Víte, že ta diskuse o tom, zda CBR by mělo být veřejné anebo důvěrné mezi, tím finančním, mezi finančními úřady pouze. Můj názor je takový, že když se budou ty zprávy CBCR zveřejňovat, tak některé firmy budou ohroženy, protože budou uh, muset zveřejnit určité informace, mm, což by mohlo být nebezpečné kvůli konkurenci. A já se ptám, jaké informace poskytované v těchto zprávách podle vás jsou nejvíce podnikatelsky citlivé. Děkuji. Děkuji. A poslední řečník Petr, Petr Simon za SAD. Děkuji, pane předsedo. Na začátek otázka, která se bude týkat všech firm v tomto panelu. Jsem si jist, že jste se doslechli o e, tom, že e, po červnovém zasedání zveřejnila komise seznam e, daňových rájů. Zkoumali vaše firmy, zda mají podnikatelské jednotky v zemích na tomto seznamu a pokud ano, tak bych měl otázku, jaký druh činnosti, v jakém rozsahu, s kolika zaměstnanci provozujete v těchto zemích. Otázka nyní konkrétně na firmu Anzoy Her Bush. Tam jsem se zájmem se dočetl, že údajně v roce 2014 v Belgii měli zisk či eh, přihlásili zisk 1,4 miliardy, ale e, pouze 1% e, daní a tam snad možná to lze přičíst takzvaným excess profit rulings, čili daňovému rozhodnutí, které zamezuje e, zdaňování synergických dopadů, čili že ty by byly od daně osvobozeny. Čili to je daňové rozhodnutí proti nadměrným ziskům. A mě by zajímalo, na jakém principu je to koncipováno, protože já neznám žádný jiný podnik, kde eh, zisky tohoto rozměru mm, by byly takto zdaňovány a já bych rád v praxi mm, to dokázal pochopit, protože tady se mi upřímně řečeno zdá vše příliš nesrozumitelné. Děkuji. Děkuji. Takže teď dám slovo našim hostům a mm, teď opačným směrem to vezmeme, takže začneme Anheuser Busch in Bev. Thank you for the, the question. Děkuji za tyto otázky. Odpovím na ně pořadě. Otázka z úst pana Vane Kendelára Tady bych rád zdůraznil význam, který my přičítáme přeskumu Evropské úmluvy o arbitráži a rádi bychom viděli spolehlivější, rychlejší a přehlednější způsob řešení sporů. Tady se jedná o prioritu, na níž se chceme konkrétně zaměřit. A krátce otázka týkající se CCCTB, případně CCTB, kterou položí pan Niedermayer. Pro nás je důležité to trojice, ale jsem ochoten ještě odpovědět podrobněji na otázku týkající se toho podávání zpráv země od země. Jasné je, že větší transparentnost jako základ těch zpráv by byla vítaná. To podporujeme a domníváme se, že se bude jednat o důležitý nástroj pro daňové úřady, aby lépe pochopili daňový základ nadnárodních firm. Nepodporujeme zveřejnění těchto zpráv CBCR. Já hovořím pouze za vlastní firmu a odvětí v němž působíme my. Nemohu hovořit ni- jménem nikoho jiného, ale působilo by to obavy, že informace požadované v rámci zprávce CBCR ve spojení s tím, co je jinak ve veřejné doméně přístupné, by mohly vést k závěrům, které by byly pak citlivé, tedy to by byly velké obavy, kdyby se ty zprávy měly zveřejňovat. Tady bychom to viděli jako riziko, které podminovává eh, konkurenceschopnost rozhodně v našem odvětví a tady zdůrazním rovněž i skutečnost, jak si daňové úřady převáz, předávají informace, jak je sdílejí. I tam musí být zcela spolehlivé prvky zabudovány v tom systému, abychom <laughs> vyloučili jakékoliv průniky do veřejného systému, do veřejné sféry. A pak eh, otázka pana Zimana k daňovým rájům. Máme velice jednoduchou politiku, totiž založenou na to, že se nenacházíme v daňových rájích eh, k daňovým účelům. Definice daňových rájů to vynechám, tam ještě vládne velká nejistota, zejména u zemí, které eh, působí mimo Evropskou unii. Odpověď zní, ano, seznam Evropské komise, ano, tam existuje seznam, ale jiné organizace mají jiné seznamy. Tady bychom uvítali větší jistotu na mezinárodní úrovni v tom, oč se jedná, hovoříme-li o daňovém ráji, ale naše politické zaměření je jasné, my platíme daně tam, kde dochází ke tvorbě zisku. Máme podnikatelské jednotky, které mohou být vnímány jako daňové ráje ze dvou důvodů. První jsou historické, protože jsme převzali firmy, kde už tyto, tyto podnikatelští subjekti působili v daňových rajích, často už nejsou eh, podnikatelsky užiteční, rozhodně nejsou užiteční z daňového pohledu, ale zjistili jsme, že nějakým způsobem se vymotat z těchto společností není vždy jednoduché. Dá se to, ale často jsme narazili na signifikantní překážky, zejména eh, v tom, že bychom přestali vůbec existovat v daném daňovém ráji. A pak existuje ještě jeden důvod, proč jsme přítom v některých zemích, které jsou vnímány jako daňové ráje. On si člověk dá pivo kdekoliv a v některých z nich jsme přítomni, protože si lidi tam eh, to pivo pijou. Ale u té první konstelace, které peníze proplouvají. Ehm, ne peníze těch, kteří si tam dají pivo, ale eh, finanční objemy z jiných zemí No, ty jednotky už, eh, pokud tam nejsme, protože tam prodáváme pivo, pokud tam existují pouze historické důvody toho, že existuje nějaká organizační struktura v daňovém ráji, tak ty jsou tam pouze zaučtovány, zaknihovány, jsou tam, ale nic jiného. Snažíme se snížit počet eh, podnikatelských jednotek, které jsou součástí dceřiných společností naší firmy, abychom zjednodušili podnikání, ale ta realita je často složitější, nedaří se to. Ale nyní bych se rád vyjádřil k belgickému problému. Stačí mi čas? Jedno procento je založeno na fundamentálním nepochopení zdanění naší firmy. Tam jde o e, AB InBev SA, belgická ceřná společnost a tam se jedná o zdaňování dividend. Dividend z holdingu, eh, který držíme a ty jsou vyňaty zdaní v rámci belgického systému. Proto tam je jednoprocentní daň, o níž se zde hovoří. Děkuji, paní McDonald. Děkuji za otázky k rovným podmínkám. Ano, domnívám se, že jsou nutné. Otázka se, domnívám se, týkala Evropy. Ale my jsme globální nadnárodní firma. Máme tedy i své americké politiky. Musíme zvažovat zdaňování v americkém kontextu. A pokud by bylo opravdu harmonizováno vše, tak by nám to zjednodušilo život a byli bychom pro. Já e, rád bych byla ráda, pokud by tomu bylo opravdu tak, že ve všech zemích by působil jak McDonald's, tak franšízy a vše se by se přehledně zdaňováno. Pokud se vybrané daně přiměřeným způsobem správně uh, spotřebovávají, eh, tak jsem pro daně, nejsem schopna dát více doporučení. Rádi bychom, aby existoval systém řešení sporů, někdy však jsme v různých regionech a cokoliv, co pomůže konkurenceschopnosti, například standardizace, rozhodně si ji velice vážíme. Pak LuxLeak a eh, státní pomoc, protesty spotřebitelů a tak dále. No, McDonald's má v Evropě 8 tisíc restaurací a my jsme nezměnili, nepozměnili svůj podnikatelský koncept, své podnikání, protože jsme to ani nemuseli dělat. My se domníváme, že řádně působíme, podnikáme, platíme daně a budeme tak eh, pokračovat. CCCTP, tady souhlasíme, potvrzuji slova ostatních panelistů v tom smyslu, že zde zejména záleží na konzistentnosti a jasnosti. Zprávy CBCR, to je v pořádku. Riskantní by však bylo zveřejňování těch zpráv. Nesouhlasili bychom s nimi a e, rádi se podělíme o informace s daňovými úřady, zejména když jsme požádáni, budeme do budoucna to rovněž činit, ale riziko matoucích informací, zmatku, zavádějících eh, závěrů, zveřejnění citlivých informací, to stoupá, kdykoliv se něco zveřejní, ve srovnání s tím, když to dáme daňovému odborníkovi, který ví, jak s tím pracovat, jak si to vykládat, takže tomu bychom dali přednost. A nyní ten seznam těch daňových rájů, který zveřejnila EU. No, on si člověk nejen dá pivo v tom daňovém ráji, ale dá si třeba i hamburger. Takže i my máme celou řadu firem v zemí, které jsou označeny jako daňové ráje a týká se to jak restaurací, tak i určitých centralizovaných eh, manažerských eh, jednotek. Naše obchody, restaurace, naše franšízy jsou místní, řídí se místními pravidly a tak to bude i do budoucna. Merci beaucoup. Děkuji. A ještě pan Stoan. Tady eh, jsme slyšeli spoustu otázek, tak zareaguji snad na všechny. První se týkala eh, toho, té redukce, toho základu, base erosion. Ano, já chápu ty obavy z těch různých eh, umělých různých konstrukcích, což není náš případ. Takový příklad asi když se podíváte třeba na platby, které posíláme do Spojených států jako tantiemy, tak v podstatě to je pro nás eh, negativní ekonomická pobídka eh, to, to dělat. A mm, ta sazba je významně nižší většinou než tedy eh, eh, se spas příjmu v USA, takže mm, takže, mm, takže často to není ta správná úroveň tantiem za použití práv duševního vlastnictví. Pokud jde o CCCTB, ano, tady asi potřeba se podívat nejprve na detaily, jak se to bude vypočítávat a potom můžeme se k tomu nějak vymezit. Myslím si, že tady je třeba vzít do úvahy celou řadu úvah, jak zmínila Coca-Cola již a skutečně chceme nejprve pochopit všechno, než budeme schopni říct, zda to podpoříme nebo ne. Ale určitě, pokud se to má udělat tak prakticky, spravedlivě, tak, aby to reflektovalo ekonomické podnikání, aby zisky podniku skutečně byly řádně rozděleny mezi členské státy. A hm, to určitě by byla pro nás dobrá věc. Především by nám to zjednodušilo daňovou zprávu. A teď pokud je otázku, zda potřebujeme jednotnou sazbu nebo ne, já to asi nechám na expertech. Já bych asi řekl, že daňová sazba samozřejmě ta je e, důvodem daňové soutěže mezi státy a mm, různé státy nabízí daňové pobídky z různých důvodů, aby tam nalákali k sobě určitou ekonomickou činnost. A určitě to ovlivňuje chování, ale to musíme nechat na ekonomech, aby určili, jak se k tomu postavit. Pokud jde o ty country by country reporting, ty zprávy tady by měly být veřejné, já tady mm, sdílím obavy některých firm. Členové OECD nedávno, nedávno eh, se eh, dohodli na dost komplikovaném nástroji, jak vyhodnocovat rizika, to mají používat finanční úřady. My eh, zveřejňujeme mm, hodně detailů a příslušných relevantních informací o našem fungování eh, prostřednictvím lokálních statutárních výkazů. Kromě toho i máme daleko detailnější výměnu údajů mm, s finančními úřady v zemích, kde působíme a eh, kvalifikovaní pracovníci revidují tyto informace tak, abychom skutečně respektovali příslušné tuzemské zákony a předpisy. Chápu některé vaše obavy, pokud jde o zveřejňování ziskových marží, zda by to mělo být ve veřejných dokumentech. Pokud to státy vyžadují, takovéto zveřejňování, tak určitě to budeme na jejich žádost plnit. A teď pokud je otázku, poslední otázka, ta se týká daňových rájů tak jak jsme již o tom diskutovali na předchozích slyšeních ve výboru, zde tedy co to je daňový ráj, jak se to definuje. Například Hongkong, podle mého eh, názoru někdy nespravedlivě se kvalifikuje jako daňový ráj ehm, a mm, v podstatě tam žije hodně obyvatel, existuje tam reálná ekonomika, i my tam hodně podnikáme ve Mm, takže my tam, máme, my tam zaměstnáváme tisíce lidí a generujeme eh, hodně zisku, hodně ekonomické činnosti a stejně i mm, eh, máme, mm, podnikáme na eh, Bahamách a i na Ruše, takže tam také tedy máme reálný biznis. A kromě toho Mm, samozřejmě někdy jsme nuceni tam vytvořit právnické subjekty eh, z různých evidentních důvodů. A skutečně na co asi mm, bychom se měli zaměřit všichni je, že zisky eh, vždycky by měly jaksi za sebou mít nějakou tu ekonomickou stopu. Eh, třeba, mm, třeba když naše firma provede akvizici a má subjekt, který je lokalizován v tak, takzvaném daňovém ráji a tam ale e, funguje, tak otázka je, zdali e, skutečně i e, zdali ty zisky jsou opodstatněné, zdali tam existuje tedy ta substance, o to tady jde. A když máte třeba spící fiktivní firmu na Kajmanských ostrovech, takže a, tak často to je kvůli administrativním výdajům. Ale záleží, kolik tedy eh, jim potom tam přiřadíte ziskům. Zisku, o to jde takovému, takové provozovně. Mm, my eh, tedy praň, pereme, my, pardon, my platíme daně, eh, které jsou spojeny s naší reálnou ekonomickou činností. Tam, kde tedy podnikáme a tam, kde realizujeme ekonomickou činnost, tak a zisky, tak tam platíme daně. Nyní dostane slovo Coca-Cola. Bob Jordan. Robert Jordan. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za otázky. Tady je takový společný motiv u všech těch otázek a ten se týká CCCTB. A jeden z takových témat doprovodných je, zda CCCTB povede k, rovném, k rovným podmínkám, zda potřebujeme společný základ daňový nebo i společné daňové sazby a zda bychom dali přednost tomu trojímu C, před tím dvojím C a zda si přejeme, aby byly zprávy CBC zveřejňovány. K první otázce nedomnívám se, že je se jedná o jediný způsob, jak nastolit rovné podmínky. Pokud to bude řádně vykonáno, provedeno, tak to ano přispěje k rovným podmínkám, ale pak sam to, jsou tam ještě další složitosti například harmonizace základu a e, to přiřazování ty faktory přiřazování správného a když pak porovnáváme skupinu či odvětví, tak máme různé podniky, které eh, patří k různým částem té skupiny, některé z nich mají vyšší marži, některé nižší a něco z toho by se muselo brát v potaz ještě kromě těch dalších eh, srovnávacích či přiřazovacích faktorů mezi různými odvětvími. Ovšem v rámci iniciativy BEPS se jedná o mnohé velice hodnotné věci, které přispívají k rovným podmínkám a i v akčním plánu BEPS eh, je mnoho, například transferové zvácenotvorba 8 mm, až 10 body, dokumentace týkající se cenotvorby a transferu a rovněž eh, zprávy eh, země od země, to by rovněž mohlo přispět eh, k rovným podmínkám a i řešení sporů. To rovněž napomůže a to tou měrou, že nezávisle na tom, jak se snažíme daňové zákony zjednodušovat, nevyhnutelně vždy bude existovat určitá složitost a solidní právní základ pro řešení sporů sporů, včetně obligátní arbitráže, nemůže, nebude vždy nutně znamenat, že se to k arbitráži dostane až do tohoto stádia, ale tím, že firmy se jí budou chtít vyhnout, ale zároveň to pro ně bude povinné východisko, budou ochotnější pustit se do diskuse a vyjednávání. Další aspekt týkající se CCCTB. Zda bychom tomu dali přednost před pouhým CCTB. Tam rovněž existuje mnohé, co situaci komplikuje v rámci CCCTB a bylo by to složitější, než pokud to C bude pouze dvojité a i tam stále ještě vládne mnoho složitostí, mnoho obtíží, včetně eh, toho eh, transfer pricingu. I když máte společný základ, tak stále ještě tato záležitost existuje. Nezbavíme se jí. Pak eh, společné daňové sazby. Zda by to bylo prospěšné. Samozřejmě, že já nejsem ten, který by to měl rozhodovat, ale ve zprávě vaší, eh, vašeho výboru hovoříte, že daňové plánování se musí zakládat na smlouvách a státních zákonech z toho plyne, že hlavně mezinárodní koordinace a daňové zákony v 28 členských státech musí být kvalitní a pak už je to na těch členských státech, které by se mohly dohodnout, jak by ta sazba měla vypadat a zda by společná sazba byla prospěšná pro všechny. Otázka týkající se spotřebitelů, kteří si začínají všímat, oč zde běží. Ano, souhlasím, spotřebitelé ale mají na vybranou, i které pivo si zvolí a my se domníváme, že je na nás, abychom zda si zasluhujeme, aby nás oceňovali i po sociální stránce a na tom trhu, na němž fungujeme a kde pivo nabízíme a ve všech členských státech a ve všech dvou z těch zemích, kde se prodávají naše nápoje, považujeme za zásadně důležité udržet si určitou reputaci a to, čemu bychom řekli sociální důvěryhodnost. Pak eh, daňové ráje, to, čemu se tak říká tedy v tomto výboru. Definice jsou různé, co je takovým daňovým rájem, ale obecně řečeno se jedná o místa, kde je daňová sazba nízká a už v odpovědi na otázku pana předsedy týkající dodatečné daně, eh, kterou bude muset nějaká firma platit, jakmile to přenese do Spojených států. My využíváme holdingových firm, abychom mohli investovat eh, naše výnosy z aktivit v zámoří eh, tam, kde působíme a ta holdingová firma tedy plní svůj účel. A stejně jako kolegové s firem InBev a McDonald's a Disney máme spotřebitele v mnoha zemích v zemích, které jsou považovány za daňové ráje a tím pádem tam máme i své pobočky. Působíme tam, zaměstnáváme tam mnohé a investujeme i do těch firm, eh, které jinak někdo může považovat za daňové ráje. Eh, Děkuji, nyní pan vám. Děkuji vám. Já se pokusím eh, věci moc neopakovat, protože zazněla už celá řada věcí. Co se týká reportingu země od země, my jsme jednoznačně pro. My reporting provádíme už dnes, máme výroční zprávy a různé jiné zprávy, nicméně je potřeba i nadále vyvinout eh, náležitý systém, který by nám umožnil předávat daňovým orgánům náležité informace. Je potřeba pamatovat na to, že i daňové orgány budou potřebovat kapacitu na zpracování všech těchto zpráv, že ano, protože my generováním tímto zpráv navýšíme jejich práci, ale s tímto druhém reportingu souhlasíme. Co se týká konsolidovaného daňového základu, tady jsme také pro. Otázka pouze je, zda toto podporují skutečně všichni, abychom jenom nevytvářeli další problémy mezi některými státy. Abychom se nedostali mezi dva mlínské kameny. Možná bychom toto mohli diskutovat i s OECD, protože podíváme-li se na nařízení o transferových cenách a pokyne, na pokyny OECD, může vzhledem k různosti struktur docházet k určitým konfliktům. Nicméně cokoliv můžeme udělat proto, abychom snížili administrativní zátěž, jakkoliv se můžeme zaměřovat více na biznis a na podnikatelství, to je jedině dobře. Hovoříme-li o CCCTB konkrétně, Musíme se ptát, zda je to proveditelné na krátkodobé bázi. My to rádi podpoříme, ale vnímám zde určité problémy. Alokování toho, co se produkuje v kterých státech, aby nedocházelo ke zbytečné daňové konkurenci. Opět, aby se společnost nedostala mezi dva mlínské kameny dvou různých daňových zpráv. My se musíme zaměřovat na biznis, my jsme podnikatelé. Takže ano, je to asi možné, ale dlouhodobě ji vzato. K panu Ludvigsonovi musím zopakovat, že IKEA není firma, je to značka. Je zde 12 různých skupin různě na burze, v Turecku, na Blízkém východě, na Dálném východě, které provozují biznis IKEA a já o nich nemám žádné informace. Ty informace najdete na internetu a tak podobně. Ale udělit, udělitel franšízy patří Inte IKEA Group. Jsou to oddělené subjekty. Nezlobte se, já skutečně nemůžu odpovídat na otázky o tom druhém Eh, subjektům. My ovšem má, mohu pouze říct, že IKEA Group nemá ceřené společnosti v Lichtensteinsku ani v Lucembursku. My platíme zhruba 20% korporátní daně, jsme ze stejné země, pane Ludvíksone. Pokud bychom všech, všechen zisk generovali ve Švédsku, tak bychom platili 22%. A my jsme těm 22% poměrně blízko. Ale abych se vrátil Eh, k těm daňovým rájům. Jak jsem řekl, my na žádných exotických ostrovech eh, nejsme, my jsme skutečně kamenné obchody v konkrétních lokalitách. Rozhodli jsme se provozovat své podniky pouze lokálně, ani ne přeshraničně, takže skutečně je to velice specifická situace. A nakonec, když dovolíte, bych rád zmínil, že máme velice málo daňových rozhodnutí, protože chceme hlavně jasnost, jednoznačnost. Tento systém je už tak dost komplikovaný. A proto podporuji to, o co se vy snažíte, vy to chcete zjednodušit pro nás. My už teď strávíme spoustu času jenom tím, abychom pochopili různá nařízení. Je potřeba, abychom byli konkurenceschopní a byli schopni pracovat. Tam venku je drsný svět a cokoliv můžete udělat na naši podporu, bude vítáno. Děkuji. Děkuji. A nakonec pan Šuster. Um, first... Děkuji, pane předsedo. První otázka se týkala toho, zda CCCTB je jediný nástroj na vytvoření rovných podmínek. Já si to nemyslím. Myslím si, že to nejdůležitější je mít jasná, stručná pravidla, srozumitelná pro všechny, nejenom pro plátce daně, ale i pro daňové zprávy, protože čas od času ani daňová zpráva neví, o čem její vlastní pravidla jsou. Takže toto musí fungovat na obou stranách. Jak už zde zaznělo, CCCTB podle mě může fungovat pouze jedině tehdy, pokud budeme mít jednotnou daňovou sazbu. A e, u CCCTB e, v kombinaci s patentboxem zde mám určité pochybnosti, protože podle mě patentbox podkopává CCCTB. Je to jakýsi dodatečný faktor, který moc nepomáhá alokovat příjmy napříč členskými státy EU. Ale to je můj osobní názor. Co se týká jednotné sazby, jak už bylo řečeno, já jsem pro. Mí kolegové se o tom moc nechtějí zmiňovat, ale já si myslím, že pokud by Evropa měla mít jednotnou sazbu, musí tato být i konkurenceschopná. To znamená, je potřeba podívat se na země kolem Evropy. A kdyby, šlo, kdyby záleželo na mě, bylo by to tak 20%, možná o něco méně, ale ono nejde o můj názor, jde je to otázka pro eh, finančníky. Vzhledem k DPH a ostatním faktorům to je asi dosti složité něco takového navrhnout, nicméně tolik mé doporučení. Co se týče eh, reportingu zemi od země, zda to má být veřejné nebo ne, my bychom jak jsem řekl už v úvodu, my bychom uvítali transparentnost mezi plácem daně a daňovým úřadem. Sdílet to veřejnosti, to nevím, jestli je úplně dobrý nápad, zejména co se týká informa- eh, obchodně citlivých informací. Můžou zde být informace o struktuře marží a tak dále a pro nás je velice důležité, jaké marže stanovíme a potenciálně by to z těchto informací šlo dovodit, takže si myslím, že je potřeba být velice opatrní, hovoříme-li o zveřejňování informací, protože to může dát vzniknout různým dezinterpretacím a tak podobně. No a myslím, poslední otázka byla, zda máme nějaké firmy na tom, v těch zemích seznamu eh, daňových rájů komise. Já vám mohu říci, že žádné takové firmy nemáme. A pak zde byla, myslím, ještě jedna otázka, co se týká veřejného mínění o vyhýbání se daní. Samozřejmě eh, každá firma, i ta naše, eh, se zajímá o veřejné mínění, ale nemyslím, že zde máme problém, protože si nemyslím, že Philip Morris by se v nějakém takovémto vyhýbání se daní angažoval. Děkuji. Très bien, merci beaucoup. Výborně, děkuji. Chci poděkovat všem šesti panelistům, kteří přijali pozvání na diskuzi a odpověděli téměř na všechny otázky a pokud ne ústně, tak přislíbili písemně. Za to děkuji předem, že je pošlete do konce týdne. A teď bych se obrátil na zpravodaje, aby vyvodili závěry z tohoto zajímavého odpoledne. Začneme Elisou Ferreirou. Budu hovořit portugalsky. Já myslím, že bylo dobré, že zde konečně nadnárodní společnosti eh, přistoupily na eh, eh, to, že na vyzvání, výzvu našeho výboru, že jste přišli odpovědět. Bohužel to nebylo před hlasování ve výboru. Já mám dvě minuty, takže mm, ano, ten čas byl krátký sice, ale dovolte, abych položila otázku, abych uzavřela tuto diskuzi. Eh, IKEA, Facebook, eh, Walt Disney, Google, Coca-Cola, všechny tyto podniky eh, se dělají velký marketing a reklamu. Takže já si kladu otázku, vzhledem k situaci, ve které jsme, kdy spotřebitel v podstatě eh, nese velkou fiskální zátěž, nebylo by dobré, aby eh, jste i eh, tedy, aby se i hovořilo jasně o těch daních, které platí eh, daňový poplatník, eh, aby bylo jasné, jaké daně platí nadnárodní společnosti a eh, že tedy přispívají řádně do rozpočtu v zemích. A možná byste mohli ušetřit na marketingových nákladech a více přispívat. Takže co bych skonstatovala, je, že zde existuje podstatný rozdíl mezi slovy, Všichni jste řekli, že platíte daně tam, kde se, daní, tam, kde se vytváří zisky. A což není úplně v souladu s realitou, protože eh, dokonce v některých zemích myslím si, že tam ty eh, daňové zprávy neinkasují nic. Mm, a to jste moc nevysvětlili. Vy jste řekli, že ve Spojených státech se aplikují vysoké daně a že to eh, Mm, znamenalo, že vznikl jev, který jsme již konstatovali dříve, to znamená eh, podstatná část eh, daní, eh, nebo v podstatě se neplatí, protože ty zisky se převedou do daňových rájů, ať jsou to Bermudy a podobně, kde se neplatí žádné daně, což je samozřejmě velký problém. Hmm. je třeba spravedlivě rozdělit fiskální zátěž chápeme, a to je pozitivní zjištění, že všechny podniky jsou si vědomi toho, že je třeba, aby se situace změnila. A konstatujeme, že vlastně všechny tyto podniky eh, jsou pro, vy jste všichni pro mm, to, co tvrdí OECD, to znamená aplikovat BEPS, tedy eroze základu a přenos, přesun zisku. Také víme, že i zde, zde proto, abychom měli základ, jednotný základ pro výpočet eh, daně, eh, abychom tak mohli potom, aby byly porovnatelné ty nominální sazby mezi různými státy. Další konstatování. V zásadě tyto mm, podniky, tedy vy souhlasíte s těmi zprávami podle zemí, i když eh, zde jsou určité otazníky ohledně zveřejnění informací. Toto zveřejňování informací již probíhá v bankovním sektoru. Samozřejmě nejde o to zveřejňovat všechny informace, ale jenom částečně. Také jsme si potvrdili tady, že je nutné mít společnou definici takzvaných daňových rájů a na základě toho mít společnou politiku tak, abychom se vyhnuli těmto černým dírám ve světě daní. A potom tedy otázka transparentnosti. Mm, samozřejmě asi tady není problém vůči daňové zprávě, ale my chceme, aby ta výzva Google byla splněna, tedy dodržování předpisu. My doufáme, my budeme tedy přijímat předpisy a my doufáme, že vy je budete respektovat a že a my samozřejmě jsme proto, abychom s vámi vedli konstruktivní dialog tak, aby to bylo ku prospěchu občana, aby se více stotožňoval s těmi ty podniky, ale ty podniky musí změnit své praktiky, protože ty stávající praktiky nefungovaly a často politicky jsou neúnosné. Děkuji, Michal Tojrer. Já, vielen Dank. Eh, děkuji, děkuji, Aléne. Vážení kolegové, kolegyně. I já bych rád zdůraznil, že je nutné a správné, že se dnes konalo toto slyšení. Nyní se táži, proč vlastně nebyli schopni sem se dostavit představitelé podniku dříve. Velice věcná dnešní diskuse jasně prokázala, že parlament se chce zhostit své úlohy velice vážné a že neexistuje žádný důvod pro to, aby zde neměli být představitelé těchto podniků přítomní. Proto volám po pokračování výměny názorů a pokračování v tom dialogu. Kdybychom měli více času na práci, mohlo by to nastat. Zároveň chci potrhnout, že některé záležitosti opravdu si zaslouží a vlastně je v nich nich nutné další vyjasnění všech skutečností. Například představitelé mnohých podniků poukázali na to, že na jedné straně využívají pouze legálních možností, které jim umožňují zákony k tomu, jak se, si nastavit daňová pravidla a že je to dáno jednak zákony, ale jednak i pravidly na burze a e, tak dále, svý, jejich eh, akcionáři. Eh, Google, eh, Facebook to řekli explicitně, ostatní to naznačili, že jsou toho názoru, že určité konstrukty, zejména prostřednictvím právě daňových rájů, že tedy mají něco na Kajmanech nebo na Bermudách, že tam nevzniká škoda Evropské unii, nejbrž pouze eh, USA. To si musíme ještě ověřit, zda to vůbec souhlasí, zda to takto paušálně opravdu je. A zda přece jen z toho nevznikají určité nevýhody, dopady negativní pro evropského daňového prohladníka ať už tedy za několik let, nebo jak ironicky pan předseda poznamenal, v příštím století možná budou muset své daně doplatit. Ale že do této doby zůstanou jejich peněžní toky nezdaněné a že tyto nezdaněné peníze mohou být například využity k tomu, aby sledovali ziskovou strategii tyto podniky, e, protože jejich e, jiní konkurenti budou znevýhodněni. To mě prošlo hlavou takto spontánně globálně. Další věc. Chci podtrhnout, že zde slyším argument ve prospěch reciprocity, ve prospěch aspektu spolupráce i právě s USA, že zde se to ukazuje jako velice závažná věc a že my už i ve své zprávě máme příslušnou formulaci, že tedy když se se Spojenými státy vyjednává, tak by se mělo na pořad jednání dostat i oblast spolupráce ve věcech daňových a zejména v souvislosti s prosazováním projektu BEPS, tam už to v OECD leží na stole, ale to jsou pouze doporučení, tedy takzvané soft law, měkké zákonodárství, jak bychom z toho měli udělat něco závazného, či mohli. No, možná by se mohla EU pustit do nějaké rámcové úmluvy, která by znamenala, že v EU by to bylo závazné a že by recipročně existovaly závazky na straně americké pokud se vše nepřizpůsobí, tak budou podniky v nevýhodě a pak bude lobistický tlak, by musel být tak silný, že by musel donutit USA a EU k jednak nějakému sjednocení. A další věc. Potřebujeme každopádně, to se zde ukázalo, větší transparentnost a i řešení, pod nímž se budou ochotny podepsat všechny členské státy a to se bude týkat těch daňových oáz. Tady se zcela jasně ukázáno, že mnohé podniky tam opravdu z tradičních historických důvodů mají své pobočky a že je tam udržují. No, tradice je něčím, co se dá změnit. Pokud tam opravdu nejsou žádné výhody, tak si těžko dokážeme představit, proč tam ty podniky a pobočky dále existují. Pokud tam jsou důvody pouze e, historické, tak si myslím, že bychom se toho měli být schopni jednoduše zbavit. A není otázka ní, jak bude rozumným způsobem Evropská unie reagovat na tyto okolnosti. I zde začleníme a už máme určité návrhy ve své zprávě. Tedy e, eh, sečteno, potrženo. Získali jsme cené poznatky, i když ještě je zde mnohé otevřeno, zejména nedostatečným způsobem zde bylo podle mě vyjasněno, jak určitá ujednání daňová v Lucembursku, v Irsku, v Nizozemsku, proč k jim vůbec došlo. Mně není jasné, z čí strany vyšel impuls. Zda od tamnější vlády, která se snažila agresivním způsobem přetáhnout tu firmu k sobě, anebo zda to byli eh, poradci, případně zda to bylo samostatné rozhodnutí ředitelství firmy. Byly tady určité poukazy, ale otázka pro, po, po politické odpovědnosti nebyla jednoznačně vyjasněna a já se domnívám, pane předsedo, že tam bychom ještě měli jít tou stopou. Děkuji, Michaeli. Dobře, děkuji, děkuji všem členům panelu, zpravodajům, členům výboru. A takže dnes odpoledne to, co jsme slyšeli, tak to nám jenom potvrzuje, že jsme svědky převratu, že se doba mění. Samozřejmě, že to bude trvat, ale myslím si, že to je eh, neudržitelný vývoj a mm, Eliza mm, to zmínila podniky, již 20 let si uvědomují skutečnost, že kromě té zásadní hospodářské roli, tak mají eh, odpovědnost vůči společnosti, zaměstnancům, spotřebitelům a uvědomili si i skutečnost, že mají ekologickou odpovědnost. Nyní se připravuje konference v Paříži mm, o boji proti změnám klimatu a většina vašich podniků eh, k tomu přispívá i v reklamě. Eh, vždycky se ukazuje jako ten, kdo chrání životní prostředí. A stejně tak, nyní tady máme tu třetí dimenzi, která také bude dobrým prodejním argumentem a to je občanská odpovědnost. My jsme, my jsme nikdo nám nic nemůže vytýkat, co se týče eh, financování nebo příspěvku k financování veřejných služeb, což potom jak si slouží vašim klientům, zaměstnancům, akcionářům a tak dále. A to je důležité. Došlo ke, již před rokem došlo ke změně myšlení eh, na straně státu, finančních zpráv, eh, daňových zpráv, tedy i u některých nadnárodních společností, i když, jak říkají spravodajové, ještě tady je třeba si hodně věcí vyjasnit a ještě je před námi velký pokrok, který musíme udělat. Já bych chtěl uzavřít tuto schůzi a zde bych řekl členům výboru, že okamžitě po eh, Eh, schůzi, 15 hodin bude následovat schůze koordinátorů, tedy následovala schůze koordinátorů a my jsme se rozhodli, že eh, <clears throat> požádáme eh, konferenci předsedů skupin o dvě věci. Za prvé, ta se sejde, konference sejde v červenci, v čer, pardon, ve čtvrtek. A to je, že hlasovat se bude příští týden ve Štrasburku asi 25. se bude hlasovat o naší zprávě a mm, do té doby politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy a samozřejmě je asi mm, pravděpodobné, že i výměna názorů, dnešní debata určitě i jak si vyprovokují skupiny k předkládání určitých pozměňovacích návrhů. Druhé rozhodnutí. Požádáme konferenci předsedu, aby o šest měsíců prodloužila naši činnost, činnost našeho výboru. Příští týden, tedy to bude termín pro to, abychom vůbec jak si udrželi to tempo. Pokud chceme, aby změna myšlení byla reflektována v zákonech, v daňových umluvách, smlouvách, tak je třeba zachovat rytmus. Již jsme zaznamenali pokrok, to je ta směrnice o povinné výměně informací o těch daňových výhodách, respektive daňových rozhodnutích. A nyní Evropská komise připravuje další legislativní návrhy, mm, to je CCCTB a potom návrh, který se týká aplikace doporučení OECD v EU. Takže je třeba držet tempo. Za druhé, chceme i e, udržet politický nátlak. Pokud ne, tak eh, lze se obávat, že vlády, eh, které mají jiné starosti teď, bohužel eh, toto období je velice bohaté na ty různé obavy, včetně těch tragických, tak asi budou hledat první možnou záminku pro to, aby odsunuli tato těžká rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou důležitá, já to opakuji. My žijeme s daňovým systémem, Eh, který byl eh, konstruován před 100 lety a již není uspůsoben moderní ekonomice a potřeba moderní společnosti, tudíž je třeba se chopit této příležitosti, tedy této krize či skandálu. Bohužel demokracie fungují takto, že se vždycky k tomu využije určitá situace, jako je krize, a díky té eh, se rozhodne o změnách tím končím schůzi, samozřejmě s tou výhradou, že je třeba vyčkat na konferenci eh, předsedů, ale je to poslední schůze zastávajícího mandátu. A pokud ten mandát náš nebude prodloužen, tak bych navrhl, abychom se sešli mm, během štrasburské plenárky, abychom oslavili výsledky naší práce a pokud prodlouž, bude náš mandát prodloužen, tak se opět uvidíme na schůzi. Tím končím.